Okay, colleagues. Takže kolegové, omlouvám se za pozdní příchod. Dovolte, abych přešel ke sdělením ehm, předsedy a jmenování eh, zpravodajů a vůbec rozhodnutí z zasedání koordinátorů, nejprve eh, zpravodajové z eh, návrh nařízení, které se týká eh, pozměnění nařízení 216-2008 v oblasti let a letového provozu. SED dá zpravodaje návrh, na, návrh nařízení provádění jednotného eh, evropského nebe. Tady dá zpravodaje skupina EPP návrh eh, rozhodnutí Evropského parlamentu a rady o zavedení eh, tísňového volání ICOL pro celou Evropskou unii. Zde bude zpravodaj ze skupiny ALDE. Návrh nařízení, jimž se pozměňuje nařízení 1365, týká se to statistiky eh, eh, dopravy zboží vnitrostátními vodními cestami padá, pak na e-call e eh, dá, k tomu bude stanovisko za IMCO a výbor požádá pro posílený postup 49 a bude tedy i náš zpravodaj, který bude dělat stanovisko za naši stranu zelená kniha dlouhodobého financování evropské ekonomiky, žádné rozhodnutí. A to tež se týká návrhu eh, Evropské komise Spojených národů. Týká se to mm, návrhu na Evropu o jednotné usnesení ohledně schvalování eh, motocyklu z hlediska hluku. A návrh eh, rozhodnutí Rady je schválení za Evropskou unie úmluvy mezinárodních zájmu při mobilním zařízení žádné rozhodnutí. Teď návrh eh, na nařízení, které se týká článku 290 smlouvy o Evropské unii a eh, regulatorní postup eh, skruceny, bude to podle komitologie. Kdo... A pak návrh nařízení týkající se monitorování, hlášení a verifikace emisí CO2 z námořní ropy. Tady zelení budou dělat stanovisko a zase to bude v rámci posílené postupu článek 49. Eh, dokumenty eh, obdržené pro informace, nic se s tím nemá dělat, to je hlavně sdělení ze strany komise, pak je tady také návrh rozhodnutí eh, rady ohledně stanoviska, které má být schváleno za Evropskou unii v rámci relevantních výborů OSN, ekonomické komise zase tady nebude eh, podniknutý žádný krok. Delegované eh, akty, akty přenesené pravomoci. Do, do, doporučili jsme se, aby v příštím období eh, výbor sledoval speciální, dal speciálního zpravodaje, který se tím bude zabývat také, až bude příští dezignovaný komisař či komisařka ehm, podroben slyšení, pak se bude hovořit o tom, jak důležité je za zavést dobrou eh, praxi a eh, eh, občasné informace o samého začátku. Pak jsme také schválili a kalendář zasedání a pak také tady byly bileteny 14, číslo 14, 15 a 16, které byly rozdány a také opatření v rámci FTA budou předloženy všem členům eh, eh, s termínem pro připomínky, ale zatím jsme to ještě nedostali. Tolik tedy zpráva o zasedání koordinátorů. Má někdo k tomu nějakou poznámku? Pokud ne, předpokládám, že s tím souhlasíte, za což vám děkuji. Nyní přecházíme k hlasování. A začnu schválením dohody mezi radou a komisí. Týká se eh, transevropských eh, dopravních sítích, pan Komosakos a pan Artuk a budeme hlasovat elektronicky. Nejprve si to ale kontrolujeme, ověříme si, zda nemáme například nějakého zástupce EPP navíc. Všichni jste hlasovali, končíme hlasování a nikdo nepřesáhl limit, což je mm, slibný začátek. Teď budeme už opravdu hlasovat. Čili pan Komosákos a Ertok, je to dohoda s radou a komisí, zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. 34 pro, 7 proti, 2 se zdrželi, no, takže to bylo schváleno a tím můžeme panu Artugovi a panu Komucákovi můžeme poblahopřát. Eh, balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Jedná se o rozhodnutí zahájit jednání. Vy si určitě pamatujete, jak jsme o tom hovořili, že tohle musíme schválit, čili zahájit hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. To byla ta část, která dělal pan Kuhn, 35 pro, 5 proti, 3 se schválení. Druhá část, tu zpracovala paní Sehnalová. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. A bylo to schváleno 37 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. A třetí, eh, paní Samsa, tu, eh, takže zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. 37 zase pro, 4 proti, 2 se zdrželi, takže eh, tři zpravodajové získali mandát pro vyjednávání. Teď eh, bude zpráva Dominik Rikie. Týká se to eh, námořního zařízení, zrušení směrnice 96 lomeno 98 lomeno ES. Nejprve pozměvací návrh 35, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, ověříme prosím. Zahajuji hlasování. Všichni se hlasovali, končím hlasování a je to schváleno. 30, 337 jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Myslím, že je to stejná většina, ale radši to ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování a je to schváleno. Další máme 38. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B. Kompromis B. E, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 41. E, e, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 42 pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, drželi se, přijaté, kompromis, ne. Ještě, aha, dobře, kompromis C, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 pro, proti, zdrželi se, přijato, 9 pro, proti, zdrželi se, přijato, 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, drželi se, přijato, 53 pro, Pak, pak můžeme v článek 13 pro odstavec 1 pro, proti zdrželi se přijato. 54, 55 a 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 56 s ústním pozněvacím návrhem. Někdo má námitky proti ústnímu návrhu. Připomínám, že v rámci nového jednacího řádu musí být tři námitky a ne jedna jako dříve, aby se o tom nehlasovalo, ale tady není žádná eh, nám jed, ani jedna, tudíž nejspíš ani tři. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, 12 pro proti, zdrželi se přijato. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 59 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, ověříme, prosím, 62. Zahajuje hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijatom 63 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, myslím, že je to stejné jako předtím, ale ověříme pro, kdo je, e, hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Nevím proč, bylo to schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato, 21 pro, proti, zdrželi se, přijato, 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se, přijato, 67 pro, proti, zdrželi se, přijato, 23 pro, proti, zdrželi se, přijato, 24 pro, proti, drželi se, přijato. 25 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, drželi se, přijato. 72 a 73, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 a 76 jsou totožné, pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 lingvistický 77, 78 až ještě ty další, ta, celý tento blok až dolů. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 je další. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, Ověříme, prosím, osmdesátku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, prosím, třicítku. Zahajuji hlasování. Všichni jste už hlasovali, končím hlasování. Přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti. Ověříme 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď další dva jsou dohromady. Kdo je pro, proti? Zdrželi se přijato 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 34, prosím. Zahajuje hlasování. Všichni už hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto, bylo to jen eh, vlastně remíza. Teď legislativní usnesení, kdo je zahaje hlasování, všichni jste hlasovali, končím hlasování. 37 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, přijato a teď celé usnesení, prostě zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. 36 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Schváleno a teď hlasování o interinstitucionálním vyjednávání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi, tež přijato a panu Rike můžeme poblahopřát. Okay, colleagues, we now move on to the next item on the agenda. Eh, děkuji, kolegyně, kolegové. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A tím je Eh, stanovisko, které se týká priorit na rozpočtový rok 2014. Čeká nás eh, nikoli tedy paní Duran, ale paní Lichtenberger, pokud se nemýlím, která přednese tento návrh stanoviska. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych vlastně eh, sdělit vzkaz kolegyně Izabel, která dnes nemohla být přítomna. Projdu tedy jednotlivé odstavce a řeknu vám, některé mm, informace o tomto návrhu stanoviska, které kolegyně připravila. Odstavec 1. Zde eh, reagujeme na příspěvek v rámci eh, diskuse o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost a eh, také zde máme rozhodnutí, které se týká znečištění moře a také průzkumu a ropných a plynových zařízení na moři. O tom vlastně bylo rozhodnutí EU. To je velice důležité, protože to jsou věci, které už vlastně zacházejí za hranice jednotlivých výborů a jednotlivých eh, tématů, ale domnívám se, že to je důležité. Odstavec číslo dvě hovoří o tom, že je důležité, aby byl soulad mezi financemi a mezi projekty. E, například je problém e, s nástrojem pro propojení Evropy nebo projektu TNT. Zde ještě předložíme e, další pozměňovací návrhy na základě nového víceletého finančního rámce, protože jsme vlastně v té době ještě neznali podrobnosti výsledného jednání o VFR. Odstavec 3 se týká inovač, inovacím a výzkumu pro udržitelnou mobilitu a bude mít také dopad i na rozpočet, e, nebo má to vlastně e, máme pocit, že zde vlastně nedostatek konkrétních akcí a domníváme se, že by to mělo být zlepšeno. Odstavec 4 podporuje udržitelnost elektrické mobility a tam také řadíme například elektrická kola, tra- vlaky, tramvaje a trolejbusy. Je důležité, aby se to netýkalo pouze elektromobilů. Rozpočet pro tento druh mobility by měl být vyvážen v tomto ohledu, aby zde byl přístup eh, k celé paletě těchto prostředků pro elektrickou mobilitu. A nakonec eh, odstavec číslo 5 se týká stávajících přípravných akcí týkajících se udržitelného cestovního ruchu. Eh, týká se to také Mohlo by se to týkat například iniciativy COSME, COSME anebo by se mohla být speciální rozpočtová linie, která by se týkala přímo udržitelného cestovního ruchu, což by ocenili zejména země, pro které je cestovní ruch velice důležitý. Chtěla bych vám tedy poděkovat za pozornost a pokud budete mít eh, komentáře, tak je všechny vyřídím kolegyni Izabel. Děkuji, říká předseda, nyní se hlásí pan Rike. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji paní Neran za vykonanou práci. Ano, jak již bylo řečeno, nový víceletý finanční rámec byl právě determinován. Evropský parlament se nakonec vyjádřil pozitivně, avšak přesto je to významně omezený finanční rámec, Protože v tuto chvíli se stalo, že rozpočet byl zkrácen a právě v oblasti dopravy to bude mít své dopady. A to právě v oblasti Connecting Europe Facility máme rozpočet, který byl zkrácen o 8%. A jak to právě připomněla paní Lindenberger, jsou zde některá témata, která tím byla dotčena. To je třeba připomenout si. Myslím, že bychom měli poukázat na význam naší oblasti pro růst a konkurenceschopnost. Ne vždy to bývá dostatečně zohledňováno. Protože existují určitá témata, která by měla být zohledňována v oblasti rozpočtu. A sice jedná se o vše, co souvisí se čtvrtým železničním balíčkem. Týká se to investic, týká se to mimo jiné také CEF. A Poskytování prostředků v porovnání s rozpočtovým profilem loňského roku zde máme zvýšení o 5 miliard eur a ten zbytek už byl rozdělen v rámci finančního rámce. Problém agentur by měl být rovněž zdůrazněn zřetelněji, protože už po léta na to poukazujeme a podle ně pokazujeme a na jejich úkoly a přitom v tuto chvíli se to také omezuje. Tady bychom měli radě a komisi vysvětlit, jakým způsobem tyto další integrační úkoly je možné přenést na bedra agentur, ale současně je jim Tedy ale jak je to možné, pokud jim současně s tím krátíme prostředky? To je věc, kterou je třeba vyjádřit zřetelně. Sám mám obavy především, co se týče agentury, která je odpovědná za železnice, protože ta získala obrovské, obrovské kompetence, avšak její prostředky jsou neustále zkracovány a neodpovídají jejím úkolům. A není téma výzkumu. Máme téma, respektive program Horizont 2020, což je jediný program, kde bylo tak intenzivně no, tam za to můžeme na to dostat můžeme na to dostat miliardu. A měli bychom se postarat, aby front loading se týkal právě také oblasti dopravy, železniční dopravy a joint undertaking, tedy společných podniků. Tedy společných podniků lodní a železniční dopravy. Otázka práv cestujících, to je to, co zde mám na mysli. Mám za na mysli otázku vzduchu v přístavech, cestovní doklady. Na závěr mohu říci, že zde byl vykonán velký kus práce v oblasti dopravy směrem k silnější integrace, která by, integraci, která by měla odpovídat našim podmínkám, ale peněz je málo. Dále. Děkuji, není paní Bilbao. Bueno, añadir algunos comentarios a los que ya también ha hecho el... Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych k tomu pouze dodat několik věcí k tomu, co říkal pan Erike. Minulý týden se ve Štrasburku, ve Štrasburku konalo vlastně takové politické hlasování, které se týkalo víceletého finančního rámce a tam došlo opravdu k velkým škrtům a zůstalo pouze málo prostoru pro nás a pro to, abychom mohli nějakým způsobem zlepšit finanční toky a zejména se to týká některých našich takových prioritních politik, které jsou podle našeho názoru také hlavními politikami pro náš výbor. Takže ten rozpočet na rok 2014 bude dost napjatý a to si také, to také si myslím, eh, že je v tom návrhu zdůrazněno. No, ale jsou zde také některé věci, které můžeme zdůraznit. Například eh, dohoda mezi pana, panem Rikem a paní Ajalou, která se týká uh, Eh, toho nástroje pro propojení Evropy. Myslíme si, že musíme zdůraznit to, že zde došlo k dohodě, ale jsou zde také určité změny, které v rámci té dohody ovlivní rozpočet. Třeba jsou to kritéria interoperability, která se stanou prioritou. A ovlivní to vlastně, do jakých, do jakých rozpočtových položek budou ty prostředky rozepsány. Myslím si, že bychom tedy měli ještě podpořit a e, zdůraznit význam nástroje pro propojení Evropy a ujistit se, že tam bude mm, mít dobrou úlohu. <clears throat> Dále, e, infrastruktura, alternativní mobilita, alternativní druhy přepravy, to jsou také další priority pro další roky. Dále i cestovní ruch, ten je tam také zdůrazněn. Mm, my zde vlastně zdůrazňujeme různé koncepce, které jsou spojené s cestovním ruchem, ale hovoříme o tom, že by tam měla být vlastně speciální rozpočtová linie, která by podporovala cestovní ruch, protože podle Lisabonské smlouvy se cestovní ruch také dostává do pravomocí Evropské unie a nemůžeme to vlastně nechat pouze na takový přístup, který se omezuje na různé přípravné akce, přípravné projekty, pilotní projekty. Musíme se připravit, ale musíme také zajistit to, že ta e, příprava vlastně vyústí ve skutečné akce. Myslím si, že nestačí připravit stanovisko, které bude hovořit o e, té Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. Samozřejmě, že tato agentura potřebuje více peněz, stejně jako další agentury, jejichž pravomoci byly rozšířeny, ale myslím si, že by to nemělo být asi, že bychom o té agentuře EMSA neměli hovořit přímo v, té prvním, v tom prvním odstavci, ale spíše bychom to mohli dát někam do dalších odstavců, eh, protože to je taková technické, takže to je taková formální poznámka. Teď paní Meichner. Já se domnívám, že v tomto případě je opět vidět, že tady, že tady jsme zajedno, pokud se jedná o rozpočet. Tedy velice děkuji za v tuto chvíli nepřítomnou, ale přesto zásluhy plnou zpravodajku. Je tady totiž diskrepance mezi neustále větší europeizace v oblasti dopravy, kterou potřebujeme, protože to je zásada, protože musíme zaručit služby a dopravní služby pro veřejnost. A, ale máme to jenom na papíře, ale abychom to dosáhli, k tomu potřebujeme transevropské sítě a také hodně peněz. A je to skutečně tak, že celkově se teď dává k dispozici více peněz, Dominika se také o tom zmínila, ale samozřejmě pokud se na to díváme v souvislosti s víceletým finančním rámcem, kde bylo zásadním způsobem kráceno a kde všichni jsme byli zajedno v tom, že potřebujeme prosadit to, co potřebujeme pro to, abychom dosáhli evropského dopravního prostoru, tak tam bychom ty peníze potřebovali do poslední částky. A samozřejmě naprosto správné také to, a právě na to bylo také poukázáno, že rada současně se stav, že dostává seznam přání, jak, jak dopis Ježíškovi a samozřejmě, když rada potom peníze nedá, protože jich ne, nebude mít, tak to nebude fungovat. Co se agentur týče, tak ty také dostaly své úkoly, už se hovořilo o železniční agentuře, jejíž neurůstající význam jsme zdůraznili v rámci zrežinského balíčku. A co se MZ týče, tak pokud bude mít více příslušnosti v oblasti znečišťování moře a pokud také dojí a pokud bude sledovat a kontrolovat také zařízení offshore, tak v takovém případě zapotřebí více lidí. A, a my jsme viděli při přeskomu těchto agentur, že, se, že to nejsou lidi, kteří by jen tak někde seděli s rukama v klíně, nýbrž mají skutečně plné ruce práce. A to znamená, i to je věc, kterou chci vám mít na zřeteli, protože samozřejmě potřebujeme inovaci a výzkum. To jsou důležité věci a to především pro interoperabilitu a také pro čistší energii, infrastrukturu. Samozřejmě potřebujeme i zde prostředky. Otázka, věc, která mi velice leží na srdce, tak to jsou elektromobily ale já myslím i takové věci, jako jsou lodě na tekutý plyn, na kapalný plyn a tak dále. I na to jsme měli projekty ve svém rozpočtu. A poslední oblast to je turistika. Pokud jsme měli pokud, by, pokud jsme měli jenom pár částek, tak jakým způsobem potom lze podporovat trvalý udržitelný turismus a to především také třeba pro osoby s těsným postižením. I tady k tomu je zapotřebí přijímat opatření a tudíž je zapotřebí peněz. Tedy celkově tu zprávu považuji za velice dobrou a podporuji ji. Děkuji. Oh, Děkuji, pan Bradburn, za skupinu EKR. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi pouze několik komentářů. První komentář, který chci učinit, se týká obecného přístupu, který zde máme v tomto stanovisku. Vyslechli jsme si v, na, v minulých měsících a letech to na celé řadě schůzí eh, radě, rady že vlastně oni usilují o vytváření pracovních míst a o vytváření ekonomického a podporování ekonomického růstu, ale když si pročítám toto stanovisko, tak tam vůbec nevidím nic, co by prakticky pomáhalo těm hlavním cílům, které e, stanovily členské státy ve svých dohodách v rámci jednání rady. Druhý odstavec tohoto stanoviska hovoří o tom dlouhém seznamu zbožných přání e, a naše kolegové ze skupiny SAD e, také podobně upozorňovali, že jsou zde určité priority, ale podle mého názoru to nejsou priority, na které bychom se měli soustředit v oblasti dopravy, pokud chceme opravdu pokročit v tom programu ekonomického růstu je hezké hovořit o takových věcech, jako jsou elektrická kola nebo trolejbusy, ale pro ekonomický, pro hospodářský růst potřebujeme eh, dobře funkční infrastrukturu, která zajistí, aby lidé a zboží mohli být eh, přepravováni po celé Evropě, eh, což je také vlastně souladu s cílem dotvoření jednotného trhu nebo vnitřního trhu. Myslím si, že některé ty věci, o kterých se zde hovoří, jsou spíše takové okrajové například eh, hovoříte o těch všech agenturách a pane předsedo, vy víte, že já vůbec nejsem příznivcem těchto agentur a myslím si, že zrovna v prvním odstavci si myslím, že není dobré, abychom hovořili, že vlastně tu část, kterou má rozpočet na do, dopravu, by měl soustředit právě třeba na agentury. Myslím si, že jsou zde větší priority, na které bychom se měli soustředit. Takže si myslím, že to stanovisko by mělo být ještě pozměněno aby se spíše zaměřilo na to, že je důležité podpořit rozvoj dopravy kvůli hospodářskému růstu. A že tedy některé věci vzhledem k finanční situaci budeme muset omezit. Děkuji. Děkuji, říká předseda. A teď pan Tosman za komisi je přítomen. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych všem popřát dobrý den. A děkuji také za uspořádání této rozpravy. A myslím si, že jako vždy tento výbor eh, se staví eh, příznivě vůči našim návrhům. Budu stručný. Chtěl bych zdůraz, nebo komise bych chtěla zdůraznit, že rozpočet na rok 2014 na velké dopravní projekty eh, bude vlastně o 1,6 vyšší. Takže když slyšíme tu diskusi, která se týká těchto bodů, tak si myslím, že navzdory tomu rozpočtovému prostředí je to ehm, vlastně pozitivní. Co se týče agentur, tak zatím je to tak, že 26. Eh, června komise navrhla mm, určité rozpočtové linie, které se týkají agenturám, ale komise ještě navrhne opravný, návrh opravného rozpočtu, kde tedy snad také zohledníme tyto různé nové pravomoci agentur, takže to teprve připravíme. A pak ještě, co se týče konkrétně průzkumu znečištění moře, a těch zařízeních, tak my navrh, navrhneme takový rozpočet pro EMSu, aby tedy dokázala zvládat své povinnosti, které se týkají znečištění moře a ropných a plynových zařízení na moři. Takže to už taky chystá. Co se týče programu Horizont 2020, tak si myslím, že vše, co zde již bylo zmíněno, všechny aspekty, které jsou důležité pro růst a inovace, můžeme právě e, řešit prostřednictvím Horizontu 2020 a tento program bude eh, fungovat od roku 2014. A ještě se chci vyjádřit k interoperabilitě a inteligentním systémům dopravy. Máme zde vlastně na jedné straně CEF a na druhé straně Horizon 2020. Je zde tedy určitá dualita a myslím si, že v rámci těchto dvou programů můžeme připravit dobré eh, akce, dobré programy. Chtěl bych vám poděkovat za otevření této diskuse a dávám slovo zpět eh, vám, pane předsedo. Děkuji. Chcete ještě dodat něco? Ano, my, za, my dáme vaše připomínky zpravodajce a ona potom ani bude reagovat. Děkuji vám za diskusi. Thank you. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy 24. července ve 12 hodin. A hlasovat ve výboru budeme 5. září, na plenárce to bude teprve potvrzeno, čili 24. července v poledne termín pro pozměňovací návrhy. Teď máme eh, další zprávu řidičské průkazy, včetně funkce karty řidiče. Paní Tykau je zpravodajkou. Děkuji eh, velice, pane předsedo, a budu stručná. Tato směrnice, pokud si pamatujete, byla předložena jakožto balíček spolu s nařízením eh, ohledně digitálních tachografů. V obou případech eh, se jednalo o snahu snížit podvody a také administrativní zátěž tím, že by se posílily eh, možnosti tachografu. Ale domnívám se, že návrh předložený komise je sice založen na posouzení dopadu, ale nejsou tam všechny eh, oh, eh, dopady na řidiče a to, co je spojené tedy s administrativou, s řidičským průkazem a kartou. A v nařízení, které se týká digitálních tachografů, tam jsme vyloučili všechna ustanovení, která se vztahují na integraci eh, sloučení řidičského průkazu s kartou řidiče. A proto také parlament hlasoval, bylo to při prvním čtení o nařízení o digitálních tachografech o tom, že um, by si přál, aby komise provedla takové posouzení dopadů, které by zahrnovalo všechny ty prvky, které navrhl parlament. Protože pro Evropský parlament je velice důležité, aby se opravdu posílil tento politický signál. Až eh, komise pak přijde s novým legislativním návrhem, pak eh, parlament si přeje, aby tady bylo posouzení dopadu takové, které by opravdu zahrnovalo všechno, co jsme navrhovalo. Posouzení dopadu by mělo zohlednit veškeré aspekty týkající se proveditelnosti a také eventuálních výhod, sloučení eh, karet řidiče, které používají řidiči z povolání s řidičskými průkazy. Rádi bychom měli možnost analyzovat veškerá technická řešení. Je to spojeno s kompatibilitou karet a musíme myslet také na bezpečnost a ochranu osobních údajů. Přejeme si rovněž zdůraznit, že parlamentu nevyhovuje provedené posouzení dopadů právě proto, že nezohledňuje náklady na sloučení dokumentů. A krom toho jsou tady dva vlastně, eh, nebo různé oddělené informační systémy. Používají je Eh, je takto různě členské státy, že třeba eh, ministerstvo vnitra vydává řidičské průkazy a naopak ministerstvo dopravy má na starosti karty řidičů. Čili je to zvlášť, eh, jsou tady oddělené technologické systémy informačních technologií a k tomu se nepřihlíželo v tom posouzení dopadu. Pak mikročipy, eh, zase, které eh, by se tady používaly, zase mají různé eh, specifikace v obou případech. A ehm, Přičemž v současné době je velmi obtížné provést harmonizaci všech těchto různých typů legislativních aktů, které se na tuto oblast vztahují. Proto také navrhujeme, aby komise stáhla svůj návrh. My v podstatě odmítáme návrh předložený komisí. Přáli bychom si, aby Naopak komise nejprve předložila výsledky posouzení dopadů a to do dvou let nebudeme přijímat žádný nový legislativní návrh v této záležitosti, pokud nebude podložený v patřičním posouzením dopadů. Děkuji a těším se na připomínky kolegu. Děkuji, vážení kolegové prosím o e, vaši schovývavost, protože Eva bude muset jít e, na e, výbor pro ústavní záležitosti, proto s vaším dovolením paní Lichtenberg dostane slovo jako první za zelená. Děkuji. Děkuji. Musím hlasovat v tom výboru. Naprosto souhlasím s paní kolegyní. Tento návrh je nezralý ten impact assessment není tím, co my jsme dělali a komise prostě jede dál po svých kolích, ať už dělá parlament, co chce. A takhle už to nejde. Je zapotřebí institucionální spolupráce a já se domnívám, že my to skutečně musíme odmítnout, protože tady zůstala celá řada otázek, které jsou nevyjasněny. Otázka ochrany dát, eh, otázka různých data věd na čipu, to bude trvalé působit obrovské pod, problémy. A to nemůžeme akceptovat, proto skutečně musíme zastavit komisi, protože v opačném případě to půjde ještě dál, protože Teď to už vypadá tak, že my dáváme návrhy, hlasujeme o nich, dostává to většiny a co se potom stane? A komise se tváří, jako kdyby se vůbec nic nestalo. A proto se domnívám, že je to velice důležitá interinstitucionální záležitost a návrh. My říkáme OK, je zapotřebí. My chceme, aby v, v v, ve zkoušce dopadu bylo prověřeno také to, o čem hovoří parlament. To znamená nejenom to, co říká parlament, nejbrž také další instituce. A pokud to není splněno, pak v takovém případě musíme říci zpět a znova do startovních bloků. A je to naprosto téma důležité, protože máme velice mnoho nejrůznějších obcházení předpisů a podvodů v této oblasti. To znamená, pokud tady chceme udělat návrh, aby se to korigovalo, tak potřebujeme takový přeskum dopadů, který bude odpovídat. To znamená, my řekneme, my říkáme, co tam má být obsaženo a v takovém případě nezbývá, když to komise nerespektuje, než ji postavit znovu na začátek práce. Ano, děkuji. Teď eh, za EPP. Děkuji, pane předsedající. Za prvé, paní Tyko, chci poděkovat za její jasný výsledek a prezentaci dnes. V podstatě tam není téměř co dodat. Nejedná se nejenom o nový řidičský průkaz nebo o přepracování prav, platné směrnice o řidičácích, což by v některých věcích bylo zapotřebí, nýbrž jde pouze o ideu Evropské komise, aby se spojily konce karty řidiče, které zapotřebí pro fungování digitálního takografu a aby tato byla integrována do řidičského průkazu. Jak bylo řečeno, existuje, existují určité nedostatky, co se týče eh, přeskumu dopadu a co se týče, týče dat ale chtěl bych říct, že v různých členských státech to bývá velice různé. Z části jsou to národní úkoly, respektive národní kompetence, které není možné unifikovat. A z tohoto důvodu my jako EPP podporujeme naprosto to, co navrhuje zpravodajka. Děkuji. Děkuji. Paní Meissner za liberály. No. no, děkuji, pane předsedající. Za prvé i já bych chtěla srdečně poděkovat paní Tykau. Už víme z jednání o digitálních tachografech, že prováděla velice zásadní rešerše a e, tehdy podala zprávy, které byly velice vyvážené a skutečně hledala, co je u těchto digitálních takografů zapotřebí. Komise přišla nejrůznější návrhy, co všechno by se dalo integrovat. Samozřejmě při současné době technologických, v současné době technologických inovací je dobré zamyslet se na tom, zda by některé věci nebylo možné spojit dohromady a takovým způsobem šetřit administrativní a finanční náklady, protože jde o to, aby se tyto náklady snižovaly. A kalkulace komise také říká na jedné straně, že pro to může být dobrovolné pro řidiče a na druhé ale nebylo řečeno, co to znamená pro členské státy. Zda to je skutečně realizovatelná, realizovatelná. A pokud mají členské státy různé orgány příslušné pro tu či onou oblast, tak v takovém případě to nebude jednodušší, nebož naopak to způsobí více nákladů. A to je věc, která nebyla tedy domyšlena do konce. A proto se domnívám, že naprosto správné říci, že návrh je třeba přepracovat a ještě jednou vrátit zpět. A co, mi také, co je pro mě také důležité, to je otázka ochrany údajů. U všech inovativních technologií je to otázka, kterou je třeba vždy si klást. Protože čím více spojujeme nejrůznější informace, tím tím více se také vystavujeme nebezpečí, že citlivá data budou moci být využívána jinými než k tomu oprávněnými místy. Tedy ještě jednou děkuji paní Tykou a naprosto se připojuji k vašemu votu. Děkuji. Ano, děkuji paní Fost za paní Rozbach, za EKR. Jenom několik poznámek. Já také souhlasím s paní zpravodajkou. My už jsme o tom hovořili, upozorňovali jsme na to před další dobou, že to je národní pravomoc. Je to velice složité, protože jsou různé vládní orgány, které se těmito věcmi zabývají. A e, já si nemyslím, že by to mělo e, účel bojovat proti podvodům, když se to udělá na evropské úrovni. A zase, když by se z řidičského průkazu a karty řidiče e, udělal jeden průkaz, pak jak to bude například při příklad, odebírání řidičského průkazu, co s tím druhým dokladem. A myslím si tedy, že by to měly dělat členské státy, říkali jsme to úplně jasně současně. Samozřejmě, že se budou objevovat nové technologie, pak možná budeme moci o něčem uvažovat v budoucnosti, ale je třeba myslet na to, že v členských státech je mnoho lidí, kteří nikam jinam vlastně necestují. Čím se tady zabýváme? Jaká je toho proveditelnost? Někdo eh, řídí eh, dopravní vozidlo eh, po celé Evropě a jde tedy o pak vzájemné uznávání. A také se musíme podívat na náklady spojené i se studiemi proveditelnosti. To také nejsou lovné, levné. Proto si myslím, že opravdu, jak Sylvie řekla, tento návrh musíme odmítnout. To podpoříme a myslím si, že situace by měla zůstat tak taková, jaká je a myslím si, že jsou jiné důležitější priority. Děkuji, eh, pan Rike, děkuji. Také to bude stručné, pane předsedo. Já bych chtěl eh, paní Strikau poděkovat za její zprávu. Návrh komise v zásadě je sice pěkná představa, je to jaksi helikoptéra, kterou navrhoval Leonardo da Vinci, pokroková na svou dobu, ale nemoc proveditelná v praxi. Když se podíváme na různá omezení v členských státech, rozdíly, je to jistě přitažlivá myšlenka, ale není reálné si představit, že by byla uskutečnitelná. A z tohoto důvodu naprosto souhlasím se stanoviskem paní zpravodajky a měli bychom to odmítnout. Teď eh, pan eh, za komise. Zdá se, že je tady velká podpora stanoviska paní zpravodajky, jak jste si zajisté povšiml. Máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo a paní Fikau. Velmi stručně v kontextu uh, legislativního postupu u nařízení o takografech komise opravdu eh, zaznamenala neochotu spolu legislatora schválit eh, návrh v rámci článku 27 tohoto nařízení, kde byla stanovena eh, zásada sloučení řidičských průkazů a kart řidiče a tím spojený návrh eh, eh, směrnice by určitě pomohl efektivně řešit problémy eh, podvodů a dosáhnout úspor. Ale i když komise nezdílí názor spolu legislatora v rámci kompromisu komise nakonec podpořila dohodnutý text nařízení o digigrafu a tudíž vlastně souhlasila i s tím, aby se vypustil článek 27. Krátce řečeno, ráno 19. června se komise rozhodla stahnout svůj návrh eh, modifikující směrnici o řidičských průkazech, jímž by se sloučily řidičské průkazy s kartami řidiče. Bylo to předloženo jakožto doplňkové opatření a naprosto to záviselo na přijetí článku 27. A mohu vám tedy říci, že administrativní postup eh, byl, eh, že vlastně eh, bude, už byl zahájen a bude to oznámeno, v to, že to bylo staženo v úředním věstníku. Než dám slovo pano, eh, eh, paní zpravodajce, chci si mít jasno v tom. Opravdu komise tedy má v úmyslu vzít zpět svůj návrh? Ano, rozumíte tomu správně. Vlastně komise už učinila rozhodnutí v tomto smyslu. Děkuji. Ano, paní zpravodajka, přejete si k tomu ještě vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Jak se praví v mé zprávě, my si přejeme e, odmítnout tento návrh. Prakticky za to, jak už řekla i paní Meissnerová, myslíme si, že e, by se mělo počítat s tím, že bude předložen návrh budoucnosti, ale mělo by to být znovu e, podloženo diskusí a, pod, a posouzením dopadu. Teprve pak by komise měla předložit nový návrh. A to posouzení eh, dopadu by mělo být na základě specifikací, eh, která předložil Evropský parlament. To je totiž pro Evropský parlament velmi důležité, protože eh, Určitě nový návrh komise legislativní by měl být podložen takovým posouzením dopadu, které by bylo eh, v souladu s tím, co si přál Evropský parlament. A určitě hlasování eh, ke zprávě tohoto, eh, ke zprávě Evropského parlamentu bude součástí politického sdělení. A my tam také řekneme, co by mělo obsahovat eh, posouzení dopadu. Mělo by to být podle našich eh, specifikací. Termín pro eh, pozměvací návrhu je 18. července poledne a hlasovat se bude 17. září v tomto výboru. Děkuji a přistupujeme k převodu legislativních pravomocí. Je to naše stanovisko pro Eh, výbor pro právní záležitosti a spolu zpravodajové jsou pánové El Kadri a pan Kun. Pan Kun. No, děkuji, pan předsedo. Společně s panem Alkadavy jsme k tomu připravili stanovisko, které <clears throat> bylo také předloženo členům výboru. Máme tam celkem 14 pozměňovacích návrhů, které jsme dostali a z toho polovina eh, je od samých tvůrců, to znamená od nás samotných a pan Akari to komu potom řekne něco k těm našim stanoviskům. A tři jsou od paní kolegyně Alia Lasenda, která které obsahu, otála ta kritizuje komisi za odmítání aktů přinesené pravomoci, která má zůstat pod kontrolou Evropského parlamentu. To považuji za naprosto správné, ale k tomu samozřejmě potřebujeme také odborné kompetence a příslušný manpower, což je ten zásadní problém v této věci. Stejně tak paní kolegyně Meissner vytýká to, že Evropský že to, že komise málo podporuje parlament při vykonávání jeho pravomocí, to znamená, i s paní kolegyní Lichtenberg se, jsme v zásadě na jedné úrovni názorů. Důležité je to, aby v různých oblastech vych, byla přenesena legislativní pravomoc z, pravo, z parlamentu na komisi. Ale současně s tím to může, může mít pouze nezávažné politické konsekvence. To je tedy ten, to je ten hlavní tenor našeho rozhodnutí, respektive našeho návrhu. Rozhodující tady je to, že komise také bude kontrolována. Ona se kontroluje sama a to je právě problém u aktů v přenesené pravomoci, protože tady je třeba vždy dbát na to, aby, jsou, aby to byly věci, které by se mohly zase vrátit do pravomoci parlamentu. A, a tento systém by měl vést k tomu, aby určitá rozhodnutí, abychom zase atrahovali na sebe. S těmi podměňovacími návrhy souhlasíme a zapracujeme, do naše, zapracujeme je do našeho stanoviska. Srdečně děkuji. Děkuji. Nyní pan Alkadraj, Said. Děkuji. Děkuji za slovo bych <clears throat> poděkovat spoluzpravodaji panu Kunovi, protože jsme velice dobře spolupracovali. Mohu být stručný. Eh, došlo, nebo bylo předloženo pouze omezený počet pozměňovacích návrhů, které všechny vlastně si myslím jdou dobrým směrem. Navrhují určité úpravy textu, ale v zásadě souhlasíme eh, s panem Kunem také jsme já i kolega Kun předložili sami některý, některé pozměňovací návrhy, abychom zdůraznili určité věci. Například to, že je důležité, aby Evropský parlament a stejně tak vnitrostátní eh, odborníci byli zapojeni, co se týče aktu přenesené pravomoci a že tato, toto zapojení musí být již v rané fázi přípravy legislativních zpráv že to vlastně musí být ještě dříve, než bude uh, připraven, než bude vlastně hotov ten návrh legislativní zprávy, protože je taky, také důležité, abychom si tedy vyjasnili stanovisko ohledně těch legislativních návrhů. Už k tomu asi nemám dalšího, co dodat. V následujících týdnech budeme mít ještě čas, abychom uh, drobně poupravili ten návrh, ten text. A chtěli bychom, abyste byla poté jednomyslná podpora uh, Myslím si, že to je opravdu téma, na kterém se dokážeme všichni shodnout. Děkuji nyní paní Meissner. Děkuji oběma zpravodajům. V tuto chvíli už máme se Sebonskou smlouvu tříletou skutečnost, zkušenost a je to skutečně tak, že parlament je vedle rady a komise plnoprávným partnerem a učinili jsme zkušenost, že nevždy to takto akceptuje Rada komise. Komise je strážkyní smluv, dbá na jejich dodržování a samozřejmě kvůli tomu chce mít hodně kompetencí. To je pochopitelné, avšak současně tady otázka, zda skutečně má mít kompetence, tak říkajíc, mimo parlament. A tady se říká, že by měly být prováděcí akty, kde vůbec už nebudeme do toho involvováni, protože když se jedná o technické věci, které třeba přizpůsobit, tak tam je to v pořádku protože to jsou věci, kterými bychom se my jako parlament neměli eh, z, eh, zabývat, ale potom jsou tu jiné otázky, tam jsou, to jsou akty přenesené pravomoci a tam bychom také měli být involvováni do tohoto procesu. Důležité u těchto rozhod- jsou to důležitá rozhodnutí a mnohdy mají velice důležitý, dů, velice důsežné politické dopady. To znamená, že bychom měli být zrn involováni, když se jedná o takové otázky, jako je třeba ochrana údajů, v takovém případě samozřejmě parlament jako představatel lidu musí být součástí tohoto legislativního procesu a tady je skutečně velice důležité, jakým způsobem je možné uplatňovat práva parlamentu to protože my jsme skutečně volení představitelé lidu. A to je právě důvod, proč jsem také zapracovala pozměňovací návrhy, abych v zesílené míře připomněl komisi, že je strážkyní smluv, tedy také Lisabonské smlouvy, a tedy musí dbát na to, aby parlament byl vybaven příslušným know-how, informacemi a zdroji tak, aby svá práva mohl správným způsobem naplňovat. To je tedy otázka, ve které jsme zajedno, totiž, že demokratická realita, kterou máme, skutečně byla realitou. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Ještě předtím, než dám slovo panu Kramerovi, a mm, tak chci říci, že zde dnes máme návštěvu na eh, pozvání paní Majsnerové. Jsou to mladí lidé z Dolního Saska. Vítám vás zde na našem výboru pro dopravu a cestovní ruch. Doufám, že to pro vás bude zajímavé a chtěl bych vás zde ještě jednou všechny přivítat. A teď již dávám slovo panu Michaelu Kramerovi. Děkuji za udělení slova. A samozřejmě jsem rád, že hovořím právě ve chvíli, tady máme delegaci z Německa. S tou ale není to delegace za celé Německo, je to pouze, jsou to zástupci Dolního Saska. No, Ale to je tedy by, bývalé východní Německo. Eh, tak dobře, tedy v každém případě. Eh, těmito akty přinesené pravomoci jsme vždy činili pokusy, respektive jsme v pokušení, aby komise oklikou opět si získala ta práva, která jí byla ostříhána Lisabonskou smlouvou a my musíme pokaždé diskutovat o tom, zda se jedná o akt přenesené pravomoci, anebo ne. To jsme už zažili u kolikru facilitist, známe to také z jiných zasedání. Neustále je to otázka, která se znova oprav, eh, vysvětluje a vždy hledáme kompromisy. V tuto chvíli, v tuto chvíli potřebujeme naprosto jasný předpis k tomu. A proto tady máme ty dva pozměňovací návrhy 9 a 13. V tuto chvíli hovořím za paní Lichtenberger, která musela jít hlasovat jinam. A sice tyto takty ty prováděcí akty musí být čistě administrativního charakteru, na to musí být omezeny a my potřebujeme naprosto jasná a co se týče jasně politických témat, tak k tomu je zapotřebí e, spolurozhodování parlamentu. Ano, samozřejmě komise se vždycky snaží to získat pro sebe, ty hranice nejsou úplně zřetelné vždy, ale e, to je právě náš pozměňovací návrh 13, v různých fázích rozhodová, procesu rozhodování, které vedou k prováděcím aktům a pre, aktům přesné pravomoci, potřebujeme preciznější kritéria pro, charak, pro kategorizaci těchto aktů. To znamená, že je třeba předem, když přichází zpráva, tak musí být jasné, zda je možné, kdy je možné použít akt v přenesené pravomoci a kdy ne. Protože pokud to nebudeme dělat, tak budeme ztrácet jako parlament a my jako svobodně volení představitele Evropy. Tedy musíme dbát na tato svá práva a nesmíme se jich vzdát. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Nikdo dál se nehlásí, proto se ptám, zda jeden ze spoluzpravodajů o komitologii by se k tomu chtěl vyjádřit, prosím. No, no, no, Jenom velmi stručně ke kolegu Kramerovi a paní Lichtenbergerové. Lisabonská smlouva nám dává tuto možnost, je to paragraf 290 a 291, abychom v určitých situacích eh, přenesli legislativní pravomoc na komisi. A tam je definováno, a není to úplně jasné, jak to právě řekl pan kolega Kramer, tam je definováno, že to nesmí mít žádné zásadní politické dopady. Ale co to je? je to velice těžké předem definovat, zda určitá věc je delegated act, zda to přichází v úvahu, anebo ne. Tedy musíme rozhodovat vždy v každém konkrétním případě. Jinak s tím zásadním přístupem souhlasíme. Ano, samozřejmě, můžeme předat legislativní pravomoc komisi, ale také ji můžeme v určité lhůtě tří měsíců atrahovat zpátky. A To znamená, je třeba tyto věci sledovat naším sledovacím systémem, monitoringem a můžeme to atrahovat zpět a rozhodovat sami. Ale je to problém, protože po určitá kon, komis, instituce kontroluje sama sebe, tak vždy to bývá problém. To už tak je. A to je věc, se, které se nezbavíme. Ano, děkuji. Eh, Pane předsedo, já bych chtěl jenom zdůraznit ještě jednu věc. navazuje na to, co říkala paní Alessandra. Úloha komise při předkládání návrhů eh, samozřejmě je spojená s právem iniciativy, ale také ve většině případů uh, eh, oni prostě potom oni spontánně navrhují aktiv přenesené pravomoci než prováděcí. Uh, a já mám takový pocit, že komise je možná přes příliš opatrná v diskusích s radou. Že někdy začínají jaksi nesprávně. Eh, rada ale by měla být spojencem, proto si myslíme, že je důležité, aby parlament skutečně mohl uplatňovat veškerá svá práva. Proto žádáme komisi, aby opravdu vždycky by eh, postupovala demokraticky a daleko častěji eh, používala eh, aktiv přenesené pravomoci. Chápu, co chcete říci a hlasovat v dopravním výboru se bude 5. září a v jury 14. října. Bude teprve stanoveno, kdy to bude na plenárním zasedání, ale nás zajímá hlasování ve výboru pro dopravu 5. září. Přistupujeme teď ke druhé části čtvrtého železničního balíčku. Jedná se o technický pilíř. Bude to prezentace tří návrhů zprávy, což proved, co je pan, paní Bilbao, pan Kramer, pan Zíle. Začneme s interoperabilitou. To je ta část, kterou má na starosti paní Barandika. A zase budeme postupovat, že pět minut má zpravodaj, po třech stínový zpravodajové a po dvou minutách další řečníci. Proto bych poprosil paní zpravodajku, aby nepřetáhla pětiminutový limit. Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že někteří z vás, kteří jeli do Štrasburku, se nedostali do Štrasburku včas a to bylo z toho důvodu, že ten vlak, který tam jel, musel zastavit v Lucemburku. Protože Belgie má trošku problémy s systémem um, a jde tedy eh, vlastně s tím, s tím přechodem na vlastně systém v jiném státě. Takže zde je právě problém, že eh, v Evropské unii stále ještě neexistuje dostatečně dobrý vnitřní systém železniční přepravy, takže tam vlastně jsou problémy s tím přechodem jednotlivých hranic. Také jsou zde kromě těchto technických překážek ještě i byrokratické překážky mezi jednotlivými členskými státy. A jde o to, že ta situace v železničním prostoru je stále ještě rozdrobená, což omezuje mobilitu a zejména také železniční mobilitu. Také to zabraňuje tomu, abychom využívali všechny dostupné příležitosti. A zatím zde není dostatečná interoperabilita a nejde, nelze dobře využívat ani různé e, věci, které by třeba fungovaly a některé podniky vlastně zatím nemají zájem se toho účastnit. Přitom je důležité, že, nebo je důležité si uvědomit, že železniční doprava by, přis, by, by vlastně přis, e, eh, ochráňovala životní prostředí, protože železniční doprava má méně eh, emisí. Každoročně se po Evropě uskuteční asi 8 tisíc cest eh, a mm, má to tedy obrat ve výši 73 miliard eur a tak dále. Takže je důležité, abyste byl eh, udržitelný systém železniční přepravy. Vycházíme z dokumentu komuze, komise, do roku 2050 by měl právě železniční přeprava zabírat eh, poměrně velký podíl hlavně té dopravy na střední vzdálenosti v rámci Evropy, ale zatím je to tak, <clears throat> že jsou zde tyto problémy, abychom, eh, se, eh, abychom dostali tohoto cíle. Máme problémy dosáhnout cíle snížení emisí. Máme zde třeba cíl snížit emise CO2 o 60 oproti hodnotám z roku 1990. Teď se s vámi eh, vás informuji o tom, jak vypadá ta situace, provedu určitou takovou diagnostiku a řeknu také, co to znamená pro podnikatele a pro cestující. Máme zde takové strategie, které by měly přispět k vytvoření jednotného železničního prostoru v Evropě. Eh, zatím je zde vlastně více než 30 eh, agentur, které se vlastně také zapojily do přípravy této zprávy. Ještě tento týden budu s nimi hovořit. Snažila jsem se eh, dát dohromady všechny jejich návrhy a také ještě eh, jsem připravila nebo vzala v úvahu pozměňovací návrhy. Také jsem vzala v úvahu i návrhy, které měly jiné názory, i návrhy komise a pokusila jsem se sestavit rozumné a proveditelné kompromisy. Je jasné, že železniční e, systém je e, klíčový pro Evropu. Máme zde asi 11 tisíc různých vnitrostátních e, technických předpisů a více než 28 vnitrostátních orgánů, které dávají různá povolení a jsou to vlastně státní orgány. Někdy ne, ne vždycky jsou ta pravidla zcela průhledná a někdy se používají dost nahodile zejména co se týče toho, jak je provozovatelé potom dodržují. Provozovatelé často tato pravidla e, dodržují pouze náhodile. Pak jsou zde také věci, které se týkají schválení typu 10 nákladů na návrh lokomotivy Eh, jde vlastně na různé poplatky za certifikaci, za osvědčení a pokud toto lokomotiva bude jezdit eh, jen ve třech z těch členských států, tak tento podíl dosáhne 30%. Usilujeme o jednotný prostor a také zde máme již tři železniční balíčky, které eh, tomu měly na pomoci a doufáme, že teď budou schválena pravidla, za, pro, která se týkají interoperability. Máme zde příslušnou směrnici o interoperabilitě, která byla pozměněna a také směrnici, která se týká vysokorychlostního železničního systému. Problémem je to, že tyto směrnice zatím ještě nebyly dostatečně převedeny do vnitrostátních systémů. Komise zde usiluje o e, skromnější cíle, chce snížit e, o 20 e, například čas pro firmy, pro jednotlivá povolení také chceme, eh, usilujeme o snížení nákladů, které se týkají ehm, firm, které chtějí získat povolení. Hovoříme zde asi o 500, 5 tisíců milionů eur. To by měly být úspory, které vlastně pak eh, poplynou eh, podnikatelům, kteří by měli zvýšit své prvenství, své vedoucí postavení v tomto průmyslu. Také bychom chtěli, aby to mělo přínosy pro cestující, chtěli bychom také usilovat o konsolidaci železniční agentury a také bychom chtěli o vytvoření toho, aby tato agentura vlastně byla jednotným kontaktním místem pro povolení a pro osvědčení, ale není to příliš jednoduché. Chceme, aby tato agentura měla jasnou zprávu, chceme také, abyste byly reformy vnitrostátních standardů, chceme se zbavit všeho, co je nadbytečné a co je vlastně protikladné. Chtěli bychom, abyste ehm, bylo vlastně systém, který bude podporovat eh, jednoduché povolení a osvědčování pro kolejová vozidla. Také se to bude týkat pevných zařízení a je důležité, abychom tedy také byli v souladu se směrnicí o službách. Dále, dále je také klíčové uvědomit si to, že snažím se udělat, snažím se přesvědčit své kolegy, protože paní eh, předsedající, jsem, my všichni jsme už před, určitě přesvědčeni, nemusíte nás přesvědčení dát. A protože skutečně v tuto chvíli hovoříte příliš rychle, takže možná tím trápíte i tlumočníky, říká pan předseda. Dobře. Spravodajka e, pokračuje. Tedy snažíme se struktury nezdvojovat, tedy ty, které už existují, a stejně tak stávající výzkum a inovaci, všechny ty věci, které už vznikají ze Safe Terry program, to všechno musí být zohledněno. A já se domnívám, že to je výzva, ale také možnost a šance abychom zde něco uvedli do pohybu, protože, jak jsme řekli, železnice je velice důležité pro přepravu zboží, osob a také pro trvalou udržitelnost. A z tohoto důvodu bychom ty dobré věci, o které se, ří, které se říkají o železnici, tak ty by také měly být přeneseny do politické reality. A k tomu je zapotřebí investic. Rozhodně musíme udělat krok dopředu. Děkuji vám, pane předsedo, za vaši velkorysost. Ano, děkuji. Děkuji. Ano, a co je hezké, že skutečně máme čas. Bylo to, bylo, kdyby to bylo včera od, odpoledne, tak bych vás utěl daleko dříve. Ale tedy za EPP, pane Randiš. Ano, já, vám, já jsem dost eh, teď eh, hodný na vás, protože už se blíží prázdniny, takže vám dám celkem čtyři minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Paní Bilbao s velkou vášní a s přesvědčivostí pohovořila a já se mohu než jen připojit k tomu, co řekla. Ale stejně tak je třeba zabývat se reality, podívat se realitě do očí, pokud chceme sledovat cíle, které mají být si žádostivé. A tady si musíme naprosto jasně rozmyslet, jaké jsou reálné možnosti. Naprosto zřetelně poukázala na to, že je zapotřebí nového železničního balíčku, že je zapotřebí větší harmonizace a tím, aby to vedlo také k větší konkurenceschopnosti. Pane předsedo, o tom není pochyb. Není pochyb o tom, že opatření, která, které, která komise navrhuje, jsou nutná. Celkově se jedná o bezpečnost a interoperabilitu. To jsou důležité věci. Ale stejně tak rozšíření pravomocí Evropské agentury pro železniční dopravu. Z této perspektivy návrh komise je žádostivý. a my sdílíme celou řadu bodů, která komise uvádí, a to především v souvislosti s trvalou udržitelností. A co se týče zprávy naší zpravodajky, ve skutečnosti je třeba vyvinout iniciativu k získání větší finanční podpory pro inovace v této oblasti v článku dvě je definice interoperabilita. To je důležitá věc. A to, co my potřebujeme, to je vzájemné uznávání, tedy reciprocitu uznávání v jednotlivých, respektive mezi jednotlivými členskými státy. Ale teď se dostávám k tomu velkému ale. Všechno v agentuře, koncentrovat všechno do agentury, to by mohlo být kontraproduktivní, protože tady by chyběla zásada subsidiarita, subsidiarity, a to především co se týče článku 20 a 21 při uvádění vozidel, kolivých vozidel na trh. Protože pokud je to určeno pouze pro národní dopravu, tak to má smysl. Ale tehdy je možné obrátit se na národní agentury, ale také na Evropskou agenturu. Ale předat to pouze agentuře, aby pod, aby dávala schválení pro provoz na kolejích, tak to už by byl problém. To by mělo zůstat také umožněno národním agenturám, tak aby mohli schválit své označovací systémy je tedy možné tedy uvést určité ustanovení, které se bude týkat pouze výlučně národních provozovatelů. A co se lhůt týče, tak tady komise byla velmi ambiciozní. Avšak zpravodajka je ještě ambicioznější a tu lhůtu ještě o rok zkracuje. A my se domníváme, že už je, že by to mohlo vést k příliš vysoké administrativní náročnosti, jak pro národní státy, a tak pro agentury. Protože k tomu bylo zapotřebí vybavit tyto eh, subjekty příslušně také personálně a to by znamenalo zátěž. Domnívám se, že návrhy ve čtvrtém železničním balíčku jsou jak správné. Já děkuji komisi za její práci. Budeme rádi spolupracovat s a se spravodajskou, abychom vytvořili evropskou přidanou hodnotu, tak, abychom přispěli k dalšímu rozvoji evropské železniční dopravy, protože my si rovněž přejeme, aby zde vládla konkurenceschopnost, transparence a také lepší dostupnost. Děkuji SD a paní Jelesen. Eh, Slovo, pane předsedo. Dovolte mi nejprve pogratulovat zpravodajce za to, s jakým zaujetím přistoupila k tomuto tématu. Je to v rámci eh, tohoto balíčku těchto zpráv. Je to vlastně hm, všechno propojeno. Zde se hovoří o interoperabilitě, která je velice důležitá. Hovoříme zde o technických aspektech. A v minulosti se používala, omluvala eh, na celou řadu různých eh, překážek. Hovořilo se eh, vlastně, nebo velice se často na to vymlouvali, jak ti, ti bývalí hlavní provozovatele, nebo přímo i státní vlády, i státy, ale teď tedy se usiluje o to, aby se ta, ty, ty blokace odstranily, aby se vlastně ty překážky začaly odstraňovat, abychom protěli ten gordický uzel, aby zde byla propojenější Evropa, aby zde byla také mm, evropská přidaná hodnota. A jde tedy o to, aby i ta Evropská železniční agentura byla posílena, aby byla odolnější. Nicméně s tím také souvisí určitá rizika. Máme zde příslušnost vnitrostátních agentur a také na druhé straně to máme tu Evropskou železniční agenturu. Eh, měli bychom um, usilovat o ty jednotlivé vizi. Vize je zde třeba plán toho evropského pasu pro vozidla, ale v některých případech vlastně ty vnitrostátní agentury, jak se soutěží s tou eh, Evropskou železniční agenturou. V některých případech ty vnitrostátní agentury mají kratší lhuty Eh, nebo kratší eh, délku toho řízení, takže v některých případech to může být pro ty firmy jednodušší žádat u, o povolení v vnitrostátních orgánech. Myslím si, že možná ta eh, Evropská železniční agentura by měla získat více síly, ale zároveň vnitrostátní agentury by měly mít dostatečné pravomoci, které si chtějí zachovat, takže je důležité najít zde dobrou rovnováhu. Teď bych chtěla se zeptat komise, nebo mm, Ehm, někoho jiného. Jak je to s tou eh, certifikací? Mohla byste být, jak to bude s tou harmonizací eh, vydávání osvědčení pro kolejová vozidla? Možná byste mohla být priorita pro eh, celoevropská nebo ta transevropská kolejová vozidla? Že tedy by bylo důležité, aby v tomto, při této certifikaci vlastně se nemuselo procházet těmi nižšími úrovněmi Myslím si, že v tom případě ještě existují překážky. Ehm, komise by možná třeba mohla založit nějakou pracovní skupinu, která by se věnovala interoperabilitě služeb a tam toho by se, mm, která by se mohla věnovat i otázce přístupu. O tom také hovořila zpravodajka. A pak bych se ještě chtěla zeptat, ehm, na to, zda se také berou v úvahu sociální aspekty ehm, Hovořilo se zde třeba o odborech. Získají třeba e, odbory větší slovo a mm, také je důležité, aby tedy taková vozidla a pevná zařízení byla zkvalitněna na úrovni Evropy. Tady máme situaci, že chceme pohodlně můžeme jet z do eh, Lisabonu autem, na kole, padlem, ale vlakem to nejde. A to je důvod. A přit, přitom je železnice nejbezpečnější a nejekologičtější věc. Jde o to, že máme různé, různé různé šířky tratí a máme nejrůznější signální systémy a bezpečnostní systémy a to musíme unifikovat. To je také tendence a cíl Evropské unie a i my v parlamentu jsme všichni zajedno, že to chceme, protože vidíme tu nevýhodu ale bohužel tady právě se ďábel skrývá v detailu a problém je v tom, že podniky, železniční podniky, jsou, nej, nej, jsou posledními nacionalistickými orgány nebo úřady ve své zemi. Nik, žádný z nich se nedívá přes pod k sousedovi a to je věc, kterou rozhodně musíme změnit. Tento systém totiž stojí peníze a čas a pokud eh, chceme způsobit přechod ze silnice na železnici a to chceme také s ohledem na, s ohledem na ochranu klimatu, protože i to máme na zřeteli, tak v takovém případě železnice by měla hrát vyšší roli. A samozřejmě, že čas a peníze tady hrají obrovskou roli. Ze své zkušenosti víme, že lokomotiva která je licencovaná v jednom členském státu, tak pokud má být licencovaná také pro druhý členský stát, tak to třeba trvá dva roky a stojí to třeba dva až tři miliony eur. Tak si samozřejmě umíme představit, jaké perspektivy to potom v sobě skrývá. Tedy musíme to změnit a už také máme koncepty, už jsme začali před třema lety nebo před dokonce dříve a každá lokomotiva, která v jednom členském státu má letence automaticky, by má, má být připuštěna také v jiném členském státu. Leda, že by tento členský stát řekl, ne, u nás to nejde a zdůvodnil proč. Bylo to vynikající věc, v tu chvíli už máme průlom, ale nikde to nebylo aplikováno a nikde se to nestalo. To znamená, proto, to, je, to je důvod, proč teď děláme čtvrtý balíček a doufáme, že tentokrát už se to povede. Rozumí se samo sebou, že národní evropské agentury musí spolupracovat, ale to, co si přejeme, a tady jsme zajedno se spravodajkou, potřebujeme centrální evropské místo, které samozřejmě bude spolupracovat s národními agentury. My nechceme mít zastřešující systém nebo jeden rozhodující systém v Evropě, který by rozhodoval o každém detailu. Nejbrž se přijeme, aby 50, eh, aby 95% stejně rozhodovali národní eh, státy. To je v jejich kompetenci, ale ERA, tedy Evropská agentura, má být prvním, na prvním kontaktním partnerem a má umožnit vidět, co se také děje v členských státech. V případě letecké dopravy to tam je, tam je Evropská agentura, která má konkrétní smlouvy s národními agenturami a tam to funguje náramně dobře. A proto ERA je centrální, je, tak, je centrálním místem pro řešení konfliktů a problémů a má k tomu mít kompetence. Pouze tímto směrem se to musí ubírat, pokud se chceme dostat dál. A v žádném případě to není žádná překypělá evropská instituce. Jinak například Podívejme se na kompetence jednotlivých železničních podniků a také průmyslu. To všechno tady hraje svou roli. Samozřejmě, že ty to všechny chceme také involvovat. A kdo rozhoduje, ten musí také mít odpovědnost. To také musí být jasná věc. Ale to přece není vůbec žádný problém. Pokud se vyrábí auto, to se vyrábí v každé zemi. A pokud někde se objeví nějaký deficit, tak samozřejmě, a víme to ze skutečnosti, že v takovém případě stáhne automobilový promysl tyto auta zpět a řekne, ano, tady byla chyba, protože ty mají kompetenci a mají také odpovědnost a musí také přijímat rozhodnutí. A to tež bych si přál také pro železnici, abychom se dostali aspoň do té body, do, do, té, do, do toho bodu, abychom byli konkurenceschopní s ostatními. Ano, děkuji vám. Brian, já bych eh, rovněž rád poděkoval paní zpravodajce za to, že správně eh, rozložila eh, přízvuky, na co klade důraz. A nebudu se zdržovat u podrobností, protože ještě se bude diskutovat o zprávě Michaela Kramera o mé, takže já sám budu mít ještě možnost poukázat na to, co pokládám za nejdůležitější projekt. Interoperability je teď ve stádiu politické dohody e, je to poměrně dobrá možnost pro nás, abychom pokračovali ve spolupráci s radou při řešení technických záležitostí. Tady bych rád poukázal na několik aspektů jednotný systém registrace dopravních prostředků a jednotný přístup k certifikaci motoru, eh, pardon, lokomotiv a vagonů. Eh, my tady vidíme eh, samozřejmě určité problémy a překážky pořád ještě existují na evropském trhu. Ehm, my jsme se zajímali o to, jako jaké informace jsou momentálně všude k dispozici. A jsou ovšem určité izolované části trhu, o kterých je málo informací, eh, pokud jde o eh, vztahy s třetími státy. Ehm, zase máme tady různé rozchody 15, eh, 1520 například a není zatím tedy slušná databáze, kde by byly všechny informace k dispozici. Určitě by bylo dobré, kdyby to třeba bylo i trochu spoplatněno, pokud jde i o e, kolejová vozidla, která provozují e, e, podniky z třetí státu. Samozřejmě, že tak často lokomotivy třetích států nepřekračují hranice Evropské unie. Měli bychom usilovat o určitý stupeň flexibility a trošku pragmaticky se zamyslet naší vlastní schopností zřízení funkční databáze e, neměli bychom jaksi dosahovat opačného účinku, e, aby se izolovaly trhy, aby se snižovaly možnosti provozovatelů z třetích států. To jsou ovšem podrobnosti, které se mohou dále ještě zlepšovat a jinak nevidím žádné velké překážky, které by nám bránily dospět k řešení. Děkuji. Paní Meissner, dvě minuty. V Evropské unii eh, unii máme zásadu volného pohybu osob zboží a služeb. To všichni víme a Víte, že ne vždy ve všem souhlasím s panem Kramerem, ale tady má naprosto pravdu. Skutečně napříč Evropou můžeme jet eh, třeba lodí nebo, nebo autem, ale eh, vlakem to nejde. A to, co my jsme o tom neustále hovořili, že potřebujeme evropský železniční trh, ale tady prostě trošku, trošku země podvadili. Například kanál pod Lamanšem byl konstruován tak, aby IC tam německý nemohl jezdit. Nemohl jezdit. To znamená, skutečně tady nemáme volný přístup s, s konkurenčním přístupem. Prostě tady to bylo skutečně zabráněno. A takových věcí bylo v minulosti hodně. To znamená, máme tady takové různé triky, které dělají členské státy a kromě toho máme také různé rozchody tratí. Eh, je zajímavé, že se k tomu vyjádřilo, eh, vyjádřilo tolik Španělů, protože ve Španělsku na severu mají tři různé a to je taky problém. Ale eh, vnímal jsem to jako ten historický průlom, když zde v Evropském parlamentu by, frame, Trade for Europe jsme měli představitele železničních podniků. a Dominik se usmívá. A tehdy jsme byl tam Grupe za DB a další za SNCF a my jsme řekli, a oni řekli, tak teď už necháme těch hrátek a zkusíme skutečně něco udělat pro to, abychom dosáhli interoperability. Já se domnívám, že to je velice důležitá věc. A teď v tuto chvíli, pokud se skutečně dostaneme do s tímto čtvrtým balíčkem, tak ať v takovém případě dosáhneme společného cíle, ať už bydlíme kdekoliv a máme jakékoliv politické cíle. Ano, děkuji vám, pan jo? Dvě minuty. Dvě minuty. Eh, možná, že to bude teď to f Dvě minuty, dobře, děkuji. Eh, takže, pane předsedo. Eh, pane předsedo, ty doby na licenci železničních vagonů jsou velice dlouhé a to tento systém činí neefektivním. Jak to řekla zpravodajka? Evropská komise by v tomto ohledu chtěla dát více kompetencí Evropské agentuře pro železnici. Já věřím komisi v tom, že, nebo souhlasím s ní, že ten systém musí být výkonnější. Ale řešení, které se nabízí v, tomto nové, v této nové formě směrnice, mi nepřijdou adekvátní. A sice co se týče rozdělení rozdělení mezi RA a národními orgány, tak eh, tady se domnívám, že to je systém, který by sám o sobě měl být zjednodušený. A Evropská agentura zde má hrát jako mít, mít roli a působit jako rozhodce. A tím by zí, tím by ERA se stávala kontaktním místem také postupně pro licencování. A kromě toho by měla mít prodlouženou roli, po, po, hlub, větší roli v oblasti evaluace, tak aby bylo možné zjišťo, zjišťovat, jakých pokroku, jakého pokroku bylo dosaženo. A potřebujeme samozřejmě e, přechodné období pro e, to, aby bylo možné všechny potřebné úpravy provést. E, v současné době 68, 69 až 70 jsou zřejmě ty nejdůležitější pozněvací návrhy. Pan Groš. Rád bych se připojit také k tomu, co už, co už řekl Michael Kramer. A sice chtěl bych se věnovat obecnému aspektu železničního průmyslu, který Protože tam jsou věci, které mnohdy nevíme. A sice skutečně je to tak, že tyto železniční společnosti mají také i ten velký potenciál zaměstnanosti. Přes, je to přibližně 3, 3, 3, 360 tisíc lidí. A pouze 21% eh, svých produktů exportují a ten export, který se koná v Evropě, tak ten vede k tomu, že tato branže se stává skutečně globální a rekordující, ale během deseti letech se očekávají dva velcí konkurenti, a sice Japonsko a Čína. A proto je jasné, že už v tuto chvíli prostředky výzkumu se investují tím směrem, tak aby to přinášelo aby aby to přinášelo efekt pro všechny členské státy a ne pouze součet pro jednotlivé státy. To znamená, toto se stává nástrojem k tomu, aby v, v, zítra celý výzkum byl efektivnější. A další důležitý aspekt vedle výzkumu je také eh, zaměstnanost a kvalifikace zaměstnanců. V současné době v Německu, ve Francii, v Polsku chybějí technici na nejvyšší úrovni a zítra to může být ještě horší. Ale jestliže ty rozdíly mezi jednotlivými zeměmi budou tak velké, tak i toto vzdělávání bude o to horší, nebo o to těžší. Pouze v těchto dvou oblastech har, harmonizace potře, potřebujeme podporu pro výzkum, pro zaměstnanost a také pro stanovení ekonomicky výkonných lokalit v Evropě. A to, domnívám se, bychom měli mít neustále na zřeteli, když hovoříme o těchto tématech. Děkuji. Děkuji. A než požádám komisi, tak bych sám se k tomu také vyjádřil. Podíváme se na to čistě z železničního hlediska, odhlednuto o politiky, byť to je, jak vím, v parlamentu poměrně nesnadné, ale podíváme-li se na to z hlediska čistě železnic, pak tyto tři zprávy o technickém pilíři jsou asi nejdůležitějším aspektem železničního balíčku. Pokud nebudou tady technické schopnosti a interoperabilita spolu s bezpečností, bezpečnosti Nic jiného se nedá pořádně zařídit a proto si myslím je důležité, naslouchat tomu, co eh, naši členové k tomu říkají. Z mého hlediska tyto tři zprávy čistě z železničního hlediska jsou asi nejdůležitější. Samozřejmě pak jsou otázky zprávy a řízení a tam samozřejmě se zase projeví politika v celé své kráse, ale musíme se dívat na tyto tři zprávy, jak budeme řešit interoperabilitu. Všichni o tom hovořili. Je prostě úplný nesmysl. Dnes už je rok 2013 a pořád nejsme schopni zařídit, aby vlaky mohly normálně jezdit přes hranice. V roce 69 už člověk, kdo byl na E, měsíci a dnes v roce 2013 vlaky nemohou překračovat hranice. A my e, v Evropě jsme přitom vpředu rozvoje železničních technologií, ale musíme překonat národní technické překážky, e, které nám brání v tom, abychom nabídli všechno, co jako kontinent v tomto směru můžeme. Určitě už jste někdy slyšeli, že jsem používal takovouto analogii. Eh, civilní letectví eh, má vlastně, by mělo stejné předpisy a regulatorní eh, pravidla jako železnice. Kdyby to bylo stejné, pak žádný Airbus, žádný, žádné letadlo by nebylo lítalo v Evropě odjinut, eh, protože by pořád se muselo ucházet o certifikaci. A to je právě hlavní problém a hlavní překážka, kterou my musíme překonat. A já jsem přesvědčen, že pokud překonáme technické problémy a dosáhneme interoperability, pokud opravdu se rozběhne Evropská železniční agentura v tomto směru a určitě aniž, jak řekne Michael, aniž by se ohrozila bezpečnost, pak eh, nakonec se tomu podřídí nebo ve smyslu toho se bude rozvíjet i zpráva a řízení. Tyto tři zprávy jsou zcela zásadní, respektive jejich témata. Jinak bychom eh, za dva roky mohli zase předělávat tento balíček, bude to pátý nebo i šestý. Eh, tady je jádro celého problému, mm, podle mého názoru. Prosím, pět minut pan Pakej za komisi. Děkuji, pane předsedo, a velmi děkuji za to, že sdílíte i ambici komise. Je to opravdu zásadní část toto balíčku. Také chci poděkovat paní zpravodajce za zprávu a Kolegové už tady naznačili, že zpravodajka někde má větší ambice než komise. Možná, že je to v pořádku. Já bych rád uvítal tuto zprávu ve, právě z hlediska stěžádosti, kterou si klade. Několik poznámek pozměňovacím návrhům k této zprávě krom té celkové architektury, která vlastně potvrzuje a dále rozvíjí přístup komise, je tady několik důležitých dalších věcí. První, eh, zpravodajka zdůrazňuje úlohu agentury eh, co se týče eh, e, autorizace e, také e, ERTMS. Už jsme hovořili o tomto aspektu, je to jeden z těch obtížnějších přijednání v radě. E, a také o tom hovořili poslanci v diskusi agentura musí dávat povolení na ERTMS, aby to bylo interoperabilní. Týká se to také rozchodu. A také pozměňovací návrhy jsou užitečné, pokud se týče o vytvoření jednotného registru kolejových vozidel. To by bylo užitelné, aby bylo možné jednotně řídit a řešit tedy otázky autorizace, povolování používání kolejových vozidel. Pak je tady jedna věc, o které se tolik dnes nehovořilo, ale minule ano, a to je otázka zdrojů pro agenturu to by přirozeně mělo dopad, tedy to, co se chystá, na agenturu a zatím to ještě není ve finančním eh, prohlášení komise, ale my si přirozeně uvědomujeme, a že až tu práci dokončíte, budeme se muset k tomu finančnímu prohlášení zase vrátit, abychom viděli, zda máme zdroje souměřitelné s úkolem. A tento přístup, který vy jste zaujali, velmi vítáme. Vítáme také zkrácení přechodového období, to bych rád rovněž zdůraznil. Komis, návrh komise eh, se veli pečlivě eh, zabývá tou počáteční fází agentury a na základě toho, co jsme slyšeli, myslím si, že to tříleté období, které navrhuje komise, by plně stačilo, aby Eh, eh, agentura mohla eh, skutečně řešit otázky autorizace. Nemluvíme tady nakonec o žádném velkém třesku. Jde tedy, aby agentura postupně mohla tato povolení, tyto autorizace vydávat. Pokud se týče toho, aby se z toho udělal jeden rok, asi by to nebylo nemožné, ale asi bychom to měli vidět jako východisko pro dialog s radou, který bude zahájen. Dále bych se rád vyjádřil ke dvěma věcem, které zazněly k diskusi návrh vytvořit pracovní skupinu o interoperabilitě a přístupnosti. O tom hovořila paní Lesejla a také vydávání cestovních dokladů ta, ten přístup. Tady vlastně kom, agentura už eh, provedla základní práci, aktualizace v tomto směru a bude se tím zabývat výbor RISK, čili budeme mít aktualizovanou legislativu, to bude později. A samozřejmě eh, moji kolegové budou mít možnost to potom prodiskutovat. A to tež se týká i cestovních dokladů, i když tady práce ještě tolik eh, nepokročila, co se týče um, aktualizace STI. A dále úloha NSA Samozřejmě, že Evropská železniční agentura bude muset s NSA, s národními uh, orgán, agenturami pracovat velice uh, úzce. Možná, že někde zůstanou uh, kompetentními orgány, co se týče um, infrastruktury, kde to není staženo na ITMS, a byla tady také návrh, aby NSA měly ještě kompetence v oblasti čistě vnitrostátního volezového parku. Ano, dneska existuje i část vozového parku, která je čistě vnitrostátní. Ale vy jste tady zdůrazňovali, že se jednotná železniční oblast má stále více integrovat, proto bude tady stále méně a méně těchto vozidel čistě národních, takže žadatel si bude moci vždycky um, vybrat, kde bude žádat o povolení, zda bude žádat národní agenturu nebo evropskou. Eh, přeje si paní zpravodajka se ještě rychle k tomu vyjádřit? Pokud možná opravdu stručně. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve chci všem poděkovat za to, co tady řekli a chtěla bych se na to podívat pozitivního hlediska. Určitě všichni e, souhlasíme s tím, že je to krok před e, na cestě k interoperabilitě, ale máme mnoho problém. Teď e, se bavíme o udržitelnosti růstu, pracovních příležitostech a tady máme problém s interoperabilitou a musíme se snažit naučit postupovat odvážně a odvážně ty problémy řešit, jinak prostě to bude ztráta času. Proto já jsem ráda, že už tady určitý pokrok je a má, otázka je, jak můžeme posílit Evropskou agenturu. Možná, že to není v první fázi v té zprávě úplně jasně řečeno ale nemělo by se jednat jenom o otázku přechodného období. Jedná se také o to, aby tady byl určitý pracovní program. Máme už zkušenost v tomto směru s Evropskou leteckou agenturou, agenturou pro letectví, čili měli bychom nastavit kompetence tak, aby se řešily problémy, o kterých všichni víme a shodneme se, že existují. A, a pak máme pana Kramera další zprávy, čili to všechno by mělo být konsistentní. A také se budeme zabývat těmi takzvanými izolovanými sítěmi. Je třeba, aby Evropa byla konkurenčně schopná. Je konkurenčně schopná, ale mělo by to být lepší. Přicházíme o peníze v souvislosti se zdržením při schvalování typu homologizace. Chceme opravdu uvolnit trhy a dochází ke zbytečné ztrátě peněz, ztrátě času, ztrátě pracovních příležitostí. A to všechno je třeba sem zapracovat a všechno by se to mělo dát kvantitativně vyjádřit, finančně vyjádřit, abychom ten gordický uzel konečně roztěli. A Ráda bych eh, poděkovala komisi za analýzu. Doufám, že budeme dále postupovat společně. Přála bych si, aby eh, opravdu se to rozběhlo, protože ono to chce odhodlání. A musíme eh, te, nesmíme tedy kolísat, nesmíme tedy zakolísat a postupovat dále. Musíme překonávat obavy, které, jak se zdá, Eh, trošičku zmrazili ten institucionální a politický svět. Určitě překonáme-li tyto obavy, získáme hodně. Budeme mít Evropu, která bude schopná se vyrovnávat s globálními ehm, výzvami, které představuje Japonsko, Čína, kde vývoj jde velice rychle. Myslím, že jsme k tomu připraveni. Máme tady i tým žen, kterým zcela určitě neschází odvaha. A děkuji všem za jejich vyjádření. Děkuji. A teď přejdeme k další zprávě. Je to bezpečnost železnic a to je pan Kramer. Pět až šest minut, ale budu vděčen, když to nebude víc. Já, sich... Ano, bezpečnost je samozřejmě důležitá. A pokud porovnáváme, co se dělá v bezpečnosti, tak žijeme na evropských silnicích s 28 tisíci mrtvými o tom se nepíše nikde, ale jakmile dojde k nějakému neštěstí na železnici, tak jsou toho plné noviny. A co se teda udělo? Od 70. let osoba kilometry na železnici se, dv, se zvýšily ze 2 mil, 200 miliard na 300 tisíc miliard. A snížilo se, snížilo se počet, snížil se počet mrtvých na jednoho. To znamená, železnice je v tomto naprosto vzorná a kdybychom měli takové předpisy na silnici, jaké máme na železnici, tak už by žádná, žádné automobily vozit, jezdit vůbec nesměly. To je samozřejmě nerovnost. Samozřejmě eh, každého zraněného a mrtvého je škoda, ale to, k tomu je právě důležité dbát na bezpečnost a k tomu je zapotřebí, aby železniční podniky, infra, provozovatele infrastruktura, železniční sektor a bezpečnostní orgány, ty všichni musí spolupracovat, protože, a Matěj, ty si hovořil o tom, protože ten průmysl už je evropský, nemáme v každé zemi výrobu, eh, dejme tomu lokomotiv. To se organizuje celoevropsky a proto potřebujeme také Evropskou bezpečnostní agentura, která nad tím bude bdít a už nepotřebujeme tedy národní orgány v tomto ohledu. A samozřejmě potřebujeme také úzkou spolupráci se zpravodaji, tedy začínáme od začátku, jsme o tom přesvědčeni, byli jsme o tom přesvědčeni, když jsme ji projednávali ERA a e, Brian, tady máš naprosto pravdu, e, jsou to rozdělené věci, ale velice intenzivně tady spolupracujeme s ostatními zpravodajci, kteří se zabývají dalšími předměty. Chceme mít jedna, jednotné osvědčení bezpečnosti, které dává ERA. A jak jsem řekl, národní, národní státy mají své instituce, ale tady by mělo být jedno kontaktní místo. A jakým způsobem by tyto ko eh, jak, jakým způsobem by to mělo fungovat, co se týče koordinace, tak to se dá okopírovat to, podle toho, jak, ERA jak funguje. Eh, co to důležité je právě, z tohoto důvodu je právě důležité, že pokud máme nějakou schválenou lokomotivu, tak pak to bude také, jedno, je, pak to bude také levnější Eh, protože eh, tím se ušetří čas, ušetří se také peníze. To znamená, že to bude situace vin, vin, vin a vlastně je skandálem, že jsme to ještě nedosáhli a že jsme o tom dosud ještě nediskutovali eh, role, R tedy ERA bude jedním, or, jediným orgánem, který bude mít odpovědnost a a pouze takovéto národní předpisy a budou používané pouze takové národní předpisy, které budou notifikovány. V tuto chvíli máme v Evropě 12 000 různých předpisů a vedle to ještě existují předpisy, které nejsou notifikovány, ale které se také používají a to samozřejmě je šílené. A tady komise už učinila první kroky, tedy snaží se e, očistit to tak, aby byly vyloučeny ty, které se opakují, respektive které se zdvojí. To znamená, pozity, které jsou notifikované, tak ty by měly platit. Tady připomínám, že e, v jedné zemi požární že byl e, červený, v druhé zemi modrý a v takovém případě to znamenalo velké ohrožení, protože nebylo možné rozlišovat mezi červeným a modrým e, požárním hlásičem. Tedy bylo to šílený, ale je to směr, kterým se musíme ubírat. Už jsem jenom na tom poukázal. A sice, že zvláštní pozornost je třeba věnovat zvláště nebezpečným přepravovaným e, nákladům a jsme zajedno v tom, že ty luty můžeme zkrátit. Už pracujeme na tomto tématu 20 let. Proč potřebujeme další přechodová období? Ano, e, můžeme říct, dobře, pokud máme, protože pokud řekneme, že máme dva nebo tři roky nebo pět let času, tak zase nikdo nic dělat nebude a bude se čekat. Tedy ty lhuty je třeba zkracovat. Dále jsme hovořili o anonymní bezpečnostní kult, o anonymní kultuře bezpečnosti. Zažil jsem to v Berlíně, tam se neustále prolamují a porušují zákony v S-Bahn. A podniky samozřejmě věděli, že porušují zákony, ale pokud by šli k šéfovi, který porušil ty zákony, tak v takovém případě, kdyby to někdo udělal, tak by přišel o své pracovní místo. To znamená, že musí být anonymní místo, kde se bude hlásit, že tam na tom či onom místě podnik porušuje zákony, protože je to důležité pro bezpečnost. RMS, o tom už se hovořilo. To je zkušenost, protože to je evropský systém bezpečnosti vlaku a používá se na 6 tisících kilometrech, ale dosud neexistuje jediná lokomotiva, která by mohla jezdit po všech všech 6 tisíc kilometrech. E, tady skutečně se zahrály takové pěkné hrátky s národními e, úřady, protože ty na tom také profit, profitují a Jinak e, průmysl už je evropský a musíme skutečně toho dosáhnout, protože železnice je velice bezpečná oproti jiným, ale měl by být ještě bezpečnější. Ale především chceme, aby byla bezpečná a také hlavně evropská. Ano, děkuji, Michael. George, four minutes, please. Děkuji nyní za skupinu EPP, pan George. Ano, děkuji, pane předsedající. Já mám pocit, že už se o tom několikrát pohovořilo. Více Evropy nebo méně Evropy. Já se domnívám, že tady jasně všichni naše kolegové jdou směrem k více Evropy. A zcela generálně také souhlasím s naším eh, předsedou, s jsem, který říká, a také už jsem to několikrát zmínil na tomto místě, potřebujeme kompletní interoperabilitu a potřebujeme překonávání technických překážek, neboť v opačném případě soutěž nebude fungovat. <coughs> Z tohoto důvodu také souhlasím s tím, že ty tři návrhy komise, a teď už hovořím generálně o těch třech zprávách, že tyto návrhy komise mají enormní význam pro další rozvoj železnice vůbec během příštích let. Konkrétně k oblasti pana Vešla Krama, Kramera bych chtěl říci, a on to také sám vysvětlil, to znamená, řekli jsme, že železnice má velkou míru bezpečnosti a určitě jsme zajedno v tom, že to tak má také zůstat a v důsledku restrukturalizace sektoru to je třeba také přizpůsobit a dále rozšířit. Proč přizpůsobit? V mezidobí existuje celá řada aktérů, existuje větší podíl, podíl subdodavatelů, které nevždy mají e, příslušnou bezpečnostní kulturu a stejně tak se zvyšuje objem dopravy, hustota dopravy, což samo o sobě je dobrá věc. E, paní kolegyně Bilbao uvedla příklad přeshraničního provozu z Belgie do Lucemburska. A já se domnívám, že to je dobrý příklad, protože to ukazuje, že v důsledku toho velkého počtu aktérů a restrukturalizací eh, vzniká situace, která, že eh, situace, kdy věci, které dlouhé léta fungovaly, a v tuto chvíli se objeví jeden článek v řetězu, který dělá něco v zásadě pozitivního, ale přesto to tím pádem přestává fungovat. A proto také navrhu, proto také vítám návrhy jednotlivých zpravodajů, že velice intenzivně spolupracují, že všechny ty tři oblasti zpracovávají společně ve spolupráci. To je extrémně důležité. A konkrétně ke zprávě Michaela Kamra. Ono zredukování národních předpisů podle mého názoru je naprosto potřebné ale je tady zapotřebí jasnosti a také koherence. Tedy koherence musí i dále se zůstat a dále se domnívám, že musí být přesně upravována odpovědnost, a to také řekla komise, a říká se to ještě zesíleně, totiž jedná se o spolupráci mezi národními a evropskými kompetencemi, eh, orgány, a tady je naprosto jasné, aby zde neexistovala dvojkolejnost národní bezpečnostní úrovně a národní standardy, pokud jsou vyšší, tak musí zůstat, nesmí být snižovány směrem dolů. A domnívám se, že stejně tak předpisy, které byly zmíněny a které se týkají maintenance, tedy těch eh, udržovacích prací, ty jsou také velice důležité. Neúplně zajedno jsme se zpravodajem, co se týče sociální a sociálních aspektů. Podle mého názoru sem sociální aspekty velice intenzivně patří máme na mysli, mám na mysli takové věci, jako jsou kontroly jízdních dob a podobně. To by se také mělo objevit. A potom ještě jeden malý detail, který je ale důležitý. To je článek 10, tedy ono vystavování jednotných bezpečnostních certifikátů. A domnívám se, že tady musíme mít na to, že ta část B, tak aby pro ně byla vytvořena určitá přechodová lhůta. A stejně tak anonymita při při porušování pravidel, respektive hlášení porušování pravidel, eh, tak o tom, tady bychom se měli inspirovat leteckou oblastí, protože tam je pár bodů, které jsou dobré. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Zajala Center. Rovněž čtyři minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. No, já bych eh, také chtěla poděkovat eh, Michaelu Kramerovi za způsob, eh, jakým přistupuje k této věci. Možná, že v některých věcech se neschodneme, ale myslím si, že bychom tedy měli potrhnout úlohu Evropské železniční agentury a také úlohu této agentury v tom vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti. Myslím si, že zde je malé riziko, že zde se vlastně nemáme dostatečně definovanou odpovědnost jednotlivých aktérů a také eh, schopnosti vnitrostátních eh, orgánů pro bezpečnost eh, reagovat na různé eh, věci. Týká se to také jednotlivých oblastí čtvrtého železničního balíčku. Je zde tedy třeba například určité riziko toho, že vlastně ta odpovědnost eh, se vlastně bude jaksi přesouvat eh, na někoho jiného, že se každý bude snažit trošku přesunout odpovědnost, kterou má nést. Takže je důležité, abychom jasně řekli, kdo nese odpovědnost za co a ať už eh, někomu třeba posílíme odpovědnost, nebo zda třeba, eh, můžeme třeba v tomto i posílit eh, pravomoci Evropské agentury pro železnice, ale neznamená to, že vnitrostátní orgány pro bezpečnost ne, neponesou svůj podíl odpovědnosti. Takže zde si nesmí nikdo, nesmí docházet k tomu, aby e, se každý snažil přesunout odpovědnost na někoho jiného. Každý musí nést E, odpovědnost, e, kterou má a neměl by potom třeba svalovat vinu v nějakém případě na někoho jiného. Teď si chci vyjádřit ještě k infrastrukturám. Je zde určitá tendence, e, aby ovšem, sil, aby ovšem vlastně rozhodovali pouze vnitrostátní orgány pro bezpečnost, aby všechno rozhodování měly pevně v rukou vzhledem k tomu, jaká je, jaké existují technologie, si myslím, že by zde nemělo být 28 rozdílných eh, orgánů, které by se vyjadřovaly a rozhodovaly o infrastruktuře. Mm, myslím si, že také je zde nebezpečí toho, že vlastně každý bude si rozhodovat jaksi na svém vlastním dvorečku o svých vlastních eh, záležitostech. Myslím si, že bychom zde měli usilovat o evropský přístup a o to, aby zde byl ten přístup jednotného kontaktního místa, jednotného místa, mm, aby také došlo o zjednodušení eh, na té vnitrostátní úrovni. Mm, myslím si, že se o tom trošku hovořilo i v té zprávě o interoperabilitě, kde se o tom hovořilo v souvislosti s tramvajmi. A pak ještě nevím, zda se to týkalo pouze Německa, ale je, je důležité, eh, aby byly eh, vlastně bezpečné i tramvaje, které používají mm, ty mm, koleje. A také nevím, nakolik to můžeme monitorovat, nakolik můžeme toto hájit eh, pomocí delegovaných aktů. Sorry, just catching up with the translation. Um, yeah, thank you. Um, Děkuji, Michael. Já musím říci, že velká většina věcí, které jsou v tvé zprávě, eh, jsou předmětem mého naprostého souhlasu. Zejména si myslím, že jste velice dobře definoval odpovědnost eh, i za případné škody. Myslím, že Eh, se jedná například o maximální omezení spoždění, to je velmi důležité. A eh, Jedná se o harmonizaci pravidel a o to, aby postupně ty vnitrostátní předpisy byly nahrazovány harmonizovanými. Neměli bychom to zdržovat. Eh, jednotné osvědčení o bezpečnosti, to si myslím, že by měla dělat hlavně Evropská agentura pro železnice. Pokud eh, vytvoříme příliš komplikovaný systém, pak se nedopracujeme k tomu jednotnému trhu, o který nám jde. Jsou tady určité oblasti, kde zbývá, zůstává nejistota. Co myslíme, když říkáme, jednotný eh, je certifikát bezpečnosti pro ten, ten, ten důležité je eh, pro provozovatele tam? Je to čistě geografická centrifikace nebo jedná se také o různé typy infrastruktury ve stejné oblasti? Zda se to bude pak na všechny vztahovat to je třeba eh, vyjasnit. Může tam být eh, síť eh, pro rychlovlaky nebo normální vlaky, a čili je třeba důlež, si definovat, zda se tím myslí ta geografická oblast, pak autorizace a řízení infrastruktury, to by měly dělat, jak se říká ve zprávě NSA, Národní agentury. Ale jedná se také o přeshraniční záležitosti. Dnes máme velký příklad příklad eurotunelu, ale jistě bude mnoho rychlostních vlaků, které budou přejíždět hranice v budoucnosti a určitě je důležité, aby se s nimi pak zacházelo jako s jednotnými subjekty a ne by se to uměle dělilo na národních hranicích, zejména když vlaky jezdí eh, s velkou rychlostí, tak nechceme to pak rozdělovat na různé manažery infrastruktury. Pokud jde o Evropskou agenturu pro železnice a vyšetřovací orgány. Tady by to měla být vzájemná eh, spolupráce. Pokud eh, by ta, eh, pokud tedy ta Evropská železniční agentura ehm, řešila případy někoho, kdo je povolán k zodpovědnosti, nemělo by to nějak bránit vyšetřovacím orgánům vyšetřování. Pak se také souhlasím s identifikačním kódem pro registraci vozidel, pro Evropu a pokud jde o pracovní dobu strojvůdců, to je velice důležitá věc. Musíme zcela jasně rozlišovat mezi sociálními pravidly a bezpečnosti, pokud je o spravedla zaměřená na bezpečnost. Pokud budeme příliš perspektivní, mohlo by to vést, mohli bychom to dovést do ad absurdum. Například, kdyby eh, strojvůdce zbývalo 10 minut, než dojede do nádraží, eh, tak by musel někdo honem tam dojet a eh, strojvůdce nahradit, protože on už by těch posledních 10 minut nemohl dojet. Čili pokud jde o hodiny pro strojvůdce, musíme do toho zabudovat flexibilitu. Není to silniční síť, je to železniční síť a určitě nechceme kvůli tomu celý systém zablokovat. Děkuji. Pan Zíla, také čtyři minuty. Eh, Děkuji, Brian. Nejprve bych chtěl poděkovat Michaelovi za způsob, jakého se chopil tohoto návrhu. Myslím si, že také jeho, ten způsob, jak ho zpracoval, je konzistentní s ostatními návrhy. Je zde několik věcí, na které bych vás chtěl upozornit. Za prvé, jednotné osvědčení o bezpečnosti. Tady musíme být velice opatrní, protože je jasné, že v tomto návrhu eh, jde o to, že jedna část Mm, ta část B vlastně by potom postupně byla odstraněna a bylo by více požadavků na tu část A. A myslím si, že e, ta část A bude vlastně důležitější. E, toho, na to by vlastně měla dohlednout Evropská agentura pro železnice. Zároveň také důležité si uvědomit, že některé firmy nechtějí provozovat své služby eh, v jiných eh, zemích a pro ně by tedy to jedno jednotné osvědčení o bezpečnosti znamenalo pouze náklady navíc a je to vlastně pro ně e, zbytečné. Pokud někdo chce provozovat e, své služby pouze v jednom státu, tak si myslím, že je jednoduché, aby požádal o osvědčení pouze tu vnitrostátní, e, vnitrostátní orgán pro bezpečnost. Také je důležité uvědomit si, že musíme také bránit zájmy všech zúčastněných stran a nesmíme jejich situaci zhoršit. Také souhlasím s těmi lhutami tři měsíce, tři měsíce po předložení žádosti, s tím souhlasím, ale nevím, jak to bude vlastně s tím eh, s těmi lhutami na uh, transpozici, tam je asi jeden rok, ale pokud, ty orga, pokud by ty orgány to stihly za rok, tak bych jim, mohl, tak bych jim rád pogratuloval. Pak jsou zde ještě další věci, o jedné už hovořil Filip, jedna je, první se týká různých eh, šetření případě nehody, nebo vyšetřování v případě nehody, tady si musíme dát velký pozor na to, kdo, bude, kdo vydá to rozhodnutí a kdo vlastně tím bude také nakonec ovlivněn. Takže musíme velice dobře zajistit, aby zde nedošlo nakonec eh, ke střetu zájmu. A ten, kdo bude rozhodovat, nebo kdo bude vést to vyšetřování, tak musí být nestraný, nezávislý a další věc, eh, o které, kterou si nejsem jistý, je, ta, je ten systém anonymního hlášení různých eh, bezpečnostních eh, nedostatků. Pokud by to nebylo anonymní, tak by mohlo docházet k různým postihům ze strany zaměstnavatele. To je samozřejmě spíše takový černý scénář nebo ten negativní scénář, ale myslím si, že pokud by to nebylo anonymní, tak by to vlastně nepři, nepřispělo. Děkuji. Nyní pan Kohlíček, čtyři minuty. Děkuji, já snad je ani nebudu potřebovat. Eh, chtěl bych říci při této i při té minulé zprávě, že moji vážení kolegové se trošičku mílí, pokud si myslí, že pouze když bude jedna agentura dělat certifikaci, pouze když bude právě jedna agentura v rámci celé Evropské unie, eh, stanovovat bezpečnostní předpisy a kontrolovat je, tak jedině tím se dostaneme k výsledku, protože tím se dostaneme pouze k tomu, že ta agentura nebude nic stíhat a bude potřebovat výrazný nárůst pracovníků, výrazný nárůst prostoru a obrovský nárůst rozpočtu. Já si myslím, že daleko důležitější je pro interoperabilitu, abychom měli jedny předpisy technické, s tím, že máme různé druhy elektrické trakce. Každá ta, každý ten druh elektrické trakce vyžaduje trošku jiné předpisy. To račte při vašem vzdělání jistě vážení kolegové vědět. Abychom měli jedny bezpečnostní předpisy a abychom měli jednoho vykladače těchto předpisů, včetně normalizace, ať už se týká infrastruktury, to znamená koleje, zabezpečovací zařízení a všechno, co s tím souvisí, anebo vakových souprav. Ale vlastní provádění, vlastní provádění nemůže být vázáno na jednu jedinou agenturu, už jenom z toho důvodu, že prostě by to nemohli zvládnout. A proto doporučuji, aby jsme ty dvě věci oddělili. Jedna věc je sjednocení předpisů, to je naprosto nezbytné a to potřebujeme proto, aby dráha v rámci Evropské unie fungovala jako jedna jednotka, ať jsou to bezpečnostní předpisy, předpisy pro procedury pro normalizaci, pro certifikaci a podobně. A druhá věc je, kdo bude ty, ty předpisy kontrolovat a provádět. Takže já si myslím, že tam je role národních agentur a ERA by měla kontrolovat, že ty procedury jsou, tak jak bylo sjednáno v rámci celé Evropské unie, dodržovány. A pak není problém, aby certifikáty byly skutečně mezinárodní, ať už se jedná o infrastrukturu, nebo se jedná o vagóny, o lokomotivy a podobně. E, kromě dýzlové lokomotivy ale stejně nám nic napříč celou Evropskou unii neprojede. V současné době jsou tří systémové lokomotivy, které by bylo možné certifikovat na značnou část našich železnic, tam, kde je elektrická trakce, ale pro všechny elektrické trakce zatím žádná lokomotiva není. To by bylo natolik složité, že si nedělejme iluze, že by to mohlo fungovat. Takže to jenom, abychom se dostali na zem a technicky věděli, o čem je Eh, řeč. A jinak samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba přesně, přísně a podle jasných lhůt a předpisů vyšetřovat veškeré incidenty. Ještě takovou drobnou poznámku. Vždycky se říká, že nehody, které jsou na úrovňových přejezdech, jsou nehody železniční. To není pravda. V 99% jsou to nehody silničních vozidel, která nerespektují předpisy. Čili to je jenom taková poznámka k tomu, co se do které kolonky zařazuje. Děkuji. Děkuji a teď eh, pan Zasada na dvě minuty. Velice děkuji, pane předsedo, a já bych se chtěl rychle vyjádřit k tomu, zda tady má být jedno místo, že, že ERA má jenom vydávat jednotný certifikát bezpečnosti a byla to by to nezbytná podmínka pro to, aby někdo mohl vyjet na evropskou síť. Já si myslím, že v zásadě je to dobrý nápad, ale musíme také mít na zřiteli určité specifické okolnosti, které eh, se musí také projevit v tom, že tady budou určité e, odklony od této zásady. Některé členské státy, ku příkladu, e, které hraničí s třetími státy, mají e, společnou síť kolejnic jiného rozchodu než jaký je normálně v Evropské unii. A i kdybychom chtěli velice přísně dodržovat veškerá pravidla, týká se vydávání jednotného bezpečnostního certifikátu, mohlo by to pak vést k tomu, že vagony z těch třetích států by nemohly volně přijíždět na území daného členského státu, který s nimi hraničí. A v pak by tedy vlastně takové eh, vagony zase mohly fungovat jenom v jednom členském státu a v tom případě orgány tohoto členského státu by měly být zmocněny k tomu, aby vydávali bezpečnostní certifikát a aby kontrolovali, že vagony, které pouze na území jednoho členského státu vyjíždějí z třetího státu. Já tedy zcela souhlasím s tím, co tady už eh, bylo eh, řečeno, například co říkal pan poslanec Cíl, cíle. Že tedy ten certifikát a otázka dohledu je dobrý nápad, ale musíme být na zřeteli to, že tady musí být i určité um, výjimky. A to, se, to mě dostává i k tomu, o čem jsme hovořili, interoperabilita například. I tady budou určité záležitosti, které nepochybně bude třeba brát v úvahu s ohledu na specifické okolnosti v některých členských státech. A nakonec ještě jedna připomínka, vlastně už to tady také bylo zmíněno, totiž zda ta přechodná období, zda nejsou příliš krátká, zda bychom neměli přece jenom posoudit možnost delších přechodových období, tak abychom se mohli všichni pořádně připravit. Děkuji. Děkuji, dobře. Pan Paké za komisi pět minut. Já vám, pane předsedo, děkuji. Já bych chtěl zase poděkovat eh, zpravodaji za velice ambiciozní zprávu. V mnoha směrech jde nad rámec návrhu komise a myslím si, že ve všech těchto ohledech ho zlepšuje. A proto chci panu Kramovi, Kramerovi, Kramerovi velice poděkovat. Eh, také v té prezentaci byl do správného kontextu zasazen, eh, zasazena bezpečnost. Ta nemůže být nikdy ohrožena, ale zároveň chceme, aby železnice mohly dobře fungovat v rámci jednotné železniční oblasti. Jsem tedy velice vděčen i za to, že ta eh, prezentace zařadila bezpečnost železnic do správného kontextu. Pak tady v diskusi se hovořilo také hodně o Ehm, eh, v interoperabilitě, o tom, jaký je vztah mezi ERA a NSA a ehm, určitě se to, o tom bude dále ještě zpráva, tyto zprávy vůbec zabývat. Pokud je o bezpečnost, pak je tady jedna záležitost, kterou bychom asi měli ještě zdůraznit. Uh, pokud by teda ta osvědčení vydávala ERA, jak je navrhováno, pak národní eh, úřady pro bezpečnost by měly samozřejmě také možnost dohledovat, sledovat bezpečnost svých železničních systémů, což by nepochybně do značné míry zlepšilo řízení bezpečnosti železničních systémů. To by bylo jistě vítané. Ještě pár konkrétnějších poznámek. Všechny pozměňovací Ehm, návrhy, které nastavují přísné termíny pro rozhodování, to vítám. Už jsme o tom hovořili, když jsme se sešli přechodná období, aby se to zkrátilo na jeden rok, eh, řekl bych to tež, co ke zprávě paní Bilbao. Asi je to eh, dosažitelné, prosažit, uh, možné a musí ale to projít interinstitucionálním procesu. Pak eh, rozsah a rozhodování a tak dále. To musíme všechno dát do souladu i s otázkou interoperability několik konkrétnějších eh, záležitostí. Spravodaj navrhuje, aby tady byl ustanoven systém pro sdělování eventuálních eh, rizik pro bezpečnost a aby eh, také se lépe koordinovalo přijímání pravidel na národní úrovni, aby tady byla databáze událostí nebo incidentů a nehod, něco jako se dělá v letecké dopravě. To je všechno užitečné. Myslím si, že komise by toto všechno mohla podpořit, ale samozřejmě, že by to mělo také důsledky do, co do zdrojů, čili muselo by se posoudit, zda by byly k dispozici zdroje a to si vyžádá i širší diskusy o rozpočtových prioritách. Pak ještě stručná poznámka eh, k, k agentura, co by i vyšetřovací orgán. Myslím si, že e, musíme se podívat také na to, aby tady nebyl střed zájmu, když někdo má na starosti dohled, do, dohled a zároveň i vyš, být vyšetřovacím orgánem. Zatím je to na národní úrovni a e, té vyšetřování a e, agentura zařizuje dohled. Takhle se to zatím myslelo, ale budeme o tom ještě hovořit. Pan Benjon ještě hovořil také o přeshraniční infrastruktuře, to já také mohu podpořit podpořit a také to, že v budoucnosti bude více přeshraniční infrastruktury. To jistě velmi odpovídá tomu, co dělá parlament v oblasti politiky um, ten T pak eh, pracovní doba eh, strojvůdců, jak dlouho mohou jet, eh, jet mm, strojvůdce. Myslím si, že tady je to také užitečně řečeno. Děkuji. Děkuji. A dále máme Evropskou agenturu pro železnice. Aha, Pardon, Michaela, omlouvám se, já jsem ti zapomněl dát ještě na závěr slovo. Zaprvé děkuji za všechny příspěvky a celkově je vidět, že máme společná stanoviska. Ale chtěl bych říct, že nejde o to vytvořit evropskou agenturu, která bude rozhodovat o všem. Národní agentury zůstanou u svých kompetencí, ale budou spolupracovat. 75% veškerých rozhodnutí v případě letectví přijímají národní agentury. Nejde o to vytvořit tady nějaké obrovské monstrum. A proto ta kooperace je velice důležitá věc. Ta je rozhodující, ale to neznamená, že všechno se bude odmítat. Ale jedno, ale jde o, tu, jde o tu jedinečnou rozhodující kompetenci, protože jde o to, abychom měli evropské stru, struktury a aby se průmysl přizpůsobil tomu, tak aby to celé v budoucnosti bylo levnější. Robert, ty jsi hovořil o těch výjimkách. Ano, to je důležité. Ano, samozřejmě. Také to souvisí s tím, co, řekl, co jsi řekl ty. A sice v Karlsruhe existuje e, e tramvaj, a která jezdí po městě, ale potom přejede na železnici. E, to znamená, je možný z IC přestoupit do tramvaj a naopak, ale to je výjimka. Podobně mezi Sárbrukem a, Sárbry, a Sáb, Sábrykem. E, jedu po městě tramvají, potom jedu po železničních eh, kolejích, potom, ve, potom opět na SNFC a potom zase zpátky do tramvají. To jsou výjimky, jsou to čtyři systémy, ale jistě není možné dělat to v celé Evropě, ale to, co jsou regionální nebo grafické eh, eh, zvláštnosti. Stejně tak ve Francii máme také dva různé systémy není, můžeme, není možné rozhodovat ve Francii na národní úrovni, protože ten systém je také roz, rozdvojený. To je problém, který máme. Podobný problém existuje také v baltických zemích, neexistuje. Není možné jít vlakem z Estonska do Lotyšska. A to je třeba evropsky certifikovat tak, aby to možné bylo. Samozřejmě neustále mám na zřeteli to, že že 95% všech rozhodnutí budou rozhodována právě na národní úrovni. A jinak, to, co si takhle řekli, George, to je pravda. Já samozřejmě, já mám pouze, pět, pouze pár minut, ale přesto k těm nyní k těm certifikátům. A to znamená, že evropská infrastruktura nebo podnik je schop, schopna a kompetentní rozhodovat o bezpečnosti. Ty detaily ty samozřejmě je možné upravovat a dohodovat pouze s národními orgány. To je samozřejmé, tedy toto rozlišování existuje pro testát B, pro certifikát B, protože tam potřebuje naprosto jiná rozhodování. Nehody. A sice my víme, že e, u, u námořní dopravy, námořní dopravy opět čas došlo k nějakým nehodám a nebylo to úplně dobře šetřeno a mnoho věcí zůstalo skryto. Normálně věci se takové věci stávají, ale pokud existuje podezření, tak pak se, že se nepracuje nezávisle, že se neprovádí veri, nezávislá refi, eh, verifikace, kde byly deficity, tak v takovém případě by éra měla mít možnost a kompetenci zasáhnout. Protože nic by nemělo zůstat pod pokličkou, protože každý, každá nehoda, která nastane, je, může být sloužit jako základ k tomu, aby se to už nikdy neopakovalo, pokud se to dobře proanalyzuje. Já vím, že je to těžké, ale není možné, aby někdo řekl, ne, to je naše národní nehoda, to my si uděláme na, na národní úrovni a dá se s tím, a dá se to hlasit nebude. Ne, v tomto případě tady ERA by měla být centrálním orgánem a od, pak je otázkou, jakým způsobem tady bude ta koordinace, koordinace eh, organizována. Ale e, protože tady máme za těmi ostatními médii 30-40 let spoždění. Ano, děkuji. Robert. Thank you, Brian. First of... Ještě k té agentuře, Robert. Ano, děkuji. Eh, celá řada pozměňovacích návrhů se také týká i té směrnice o interoperability a směrnice o bezpečnosti železnic, takže možná bychom se tím měli zabývat společně. Za prvé, co se týče úrovně pravomocí, kompetencí. Když jsem si vzal za úkol vypracovat tuto zprávu, tak jsem chtěl, aby z eh, té Evropské agentury pro železnice byla ta Ehm, jednotné kontaktní místo, ale otázkou je, zda to je opravdu ehm, pro některé věci jednotným kontaktním místem. Co se týče infrastruktury, tak tam by to tak ehm, mělo být. Každá infrastruktura musí procházet povolením, ale co se týče těch jednotných osvědčení o bezpečnosti, tak tady už je určité oddělení Ehm, protože vlastně pokud ten členský stát chce operovat pouze v, jednom, v jedné zemi, tak eh, stačí požádat NSA. No a co se týče lokomotiv a kolejového parku, tak tam by také bylo jednodušší požádat o povolení pouze NSA, zejména pokud se týká třeba určité izolované sítě, zejména třeba ve východní Evropě. I když je pravda, že třeba některé izolované sítě nejsou vlastně izolovány geograficky, ale spíše těmi historickými trhy nebo to, těmi historickými skutečnostmi a jde o to, že tam vlastně ta izolovanost je zisková. A pak eh, chci ještě říci, že zde nejsou žádné eh, eh, limity na mm, příjmy agentury ERA, Eh, Evropská agentura pro železnice také bude využívat odborníky z vnitrostátních orgánů pro bezpečnost, ale musíme také eh, brát v úvahu to, jak je to s financováním v členských státech. Jsou zde určité poplatky, poplatky za infrastrukturu a mm, jsou zde vlastně eh, některé vnitrostátní orgány bezpečnosti vydávají certifikáty zdarma co se týče výrobců, tak si myslím, že pro výrobce je nejlepší jít přímo k povolením eh, do agentury ERA, pokud chcete třeba schválení nějakého kolevého vozidla. Ale jak jsem již eh, hovořil, tak eh, nechci, aby se nikomu eh, vlastně nezhoršila situace. Žádnému současněné straně se nesmí zhoršit situace. Také zde musí být eh, navýšená odpovědnost u agentury ERA. Zejména jde o to, že jsou zde vlastně různé právní oblasti. Jednak jsou zde trestně právní odpovědnost, kterou vlastně Eh, která záleží pouze na těch NSA a na druhé straně je zde civilní um, odpovědnost. Myslím si tedy, že je důležité, aby zde Evropská agentura pro železnice také měla i zvýšenou odpovědnost za eh, škodu nebo za Mm, také se chci ještě zeptat, eh, nebo podívat se na eh, reciproční přístup, který se týká třetích zemí. Myslím si, že to bude asi dost obtížné. Michael teď popsal situaci ve východní Evropě, zejména se to týká pobaltských států a Finska. Tam je to trošku zvláštní, protože veškerá certifikace vagonů, eh, tam je to vlastně tak, že to jsou vlastně mm, soukromí vlastníci a ty přístup k informacím, eh, ten eh, je umožněn pouze eh, těm soukromým provozovatelům. Takže vlastně pokud někdo by chtěl působit v pobaltských zemích nebo ve Finska, tak by vlastně musel mít povolení ještě těchto třetích zemí. Ta situace ohledně lokomotiv je ještě mnohem složitější. Tomas Kanefilet Eh, z Finska se nakonec eh, rozhodlo využívat estonské lokomotivy. Když navštívil lotyšské území, pokud by estonský prezident vybral, zvolil třeba train mezi Moskvou a Rigou, tak by vlastně mohl projet všemi zeměmi, takže tato situace je opravdu neudržitelná. Jde o to, že v některých zemích to musí být všechno podle legislativy EU, i když vlastně technicky to všechno stále náleží třetím zemím. Myslím si, že toto bychom měli dořešit. Pak je zde ještě otázka jazyka, který se má používat. Toto je dost eh, Eh, citlivé, ale myslím si, že to je tak, že v tom jazyce, v jakém napíšete agentuře ERA, by vám také agentura měla odpovědno, odpoví, odpovědět. A také můžete využít eh, překladatelské středisko komise. Eh, je to placená služba, ale není to tak nákladné, jak možná byste si mysleli a také si myslím, že nakonec tam nebude těch jazyků, které se budou používat tolik. Děkuji, teď Dominik. Děkuji, Dominik, na čtyři minuty. Děkuji. Vždycky je mi potěšením eh, spolupracovat a řekl bych takovou hudební eh, metaforu, jako kdybychom tady měli eh, železniční orchestr, který ale má 28 různých partitur. A takže ten zvuk je potom jaksi k neposlouchání. Otázka je, jak se to dá takhle nakonec sdílet. Je, máme tady mít tu agenturu v roli dirigenta, která to bude nějak řídit. Máš to? Mhm. Harmonizace, normova, harmonizace norm, normování, rejstříky. Mm. Nic z toho není spochybňováno. A Dále je to role Evropské komise, která také není pochybňována, a stejně tak role nejrůznějších aktérů, schvalovacích orgánů a tak dále, NSA a tak dále. To všechno, to nic, z toho nic není problém. Jediný problém je v tom, eh, v té certifikaci. A tady, má, tady jsme měli nejrůznější stanoviska. Já se domnívám, že to jednotné kontaktní místa, místo musí být Evropská agentura, protože jinak nedosáhneme interoperability v Evropě. Důležité je také to, aby tento jednotný certifikát a funkce RTMS, to jsou věci, které jsou nesmírně důležité. A národní, respektive regionální předpisy a NSA jsou samozřejmě v pořádku, ty mají hrát svou úlohu. Domnívám se, že národní agentury musí pomáhat eh, dávat k dispozici know-how, protože ty tady nejsou od toho, aby zastupovali národní zájmy, nýbrž jejich úkolem je, aby spolupracovali. A tyto, domnívám se, že tyto národní agentury také mají svou důležitou práci spočívající v, v tom, co se týče, dejme tomu, uvádění na trh věcí na národním trhu. To znamená, to znamená čistě národní záležitosti zůstanou mimo ERA. A jinak, co se týče těch procedur a lhůt, to je podle mého názoru také důležité, abychom měli jasno v tom, že zde také existuje možnost eh, vystoupit s odporem, s roz, rozporovat nějaké rozhodnutí to znamená, není to tak, že všechno, co éra řekne, bude vytesáno do kamene. A stejně tak finanční předpisy a vybavení eh, personálem. Ta finanční příloha, domnívám se, neodpovídá těm úkolům, které agentura má plnit. Skutečně není možné, aby agentura dělala všechno to, co má dělat, pokud jí k tomu nedáme příslušné personální a finanční vybavení, protože to bude mít potom obrovský dopad. Mohlo by to mít dopad právě na efektivitu interoperability, na udržování a další rozvoj bezpečnostních norm a stejně tak důvěryhodnost agentury jako takové. To je všechno důležitá věc. Samozřejmě, že vybavení personálem je velice důležitým problémem a závažným problémem agentura získává nové úkoly a to je třeba mít na řetel. A stejně tak otázka spolupráce a otázka jazyková, i to je třeba zmínit. Samozřejmě, že ta agentura musí být způsobila odpovídat ve všech jazycích Unie, ale bez eh, pod, potřebné podpory to nebude moci dělat. Eh, ty přechodové doby na jedné straně chceme prodloužit, na druhé straně zkrátit. To je takže to závisí na prostředcích, které dá Unie k dispozici. Pokud bude dost prostředků, pak v takovém případě ten přechod lze provést rychleji. Pokud těch peněz bude méně, tak to bude pomalu. Ano, děkuji, pan Paňo. Děkuji, pan Paňo, na čtyři minuty. Pane předsedo, jak Roberts Cíle už napsal ve své zprávě, je to něco, co železniční sektor skutečně očekával. ten hezký dopis, eh, ten hezký obraz, který tady namaloval Dominik, tak ten s tím tak nesouhlasím. Ale rozhodně se musíme eh, vyslovit pro posílení Evropské železniční agentury. Eh, souhlasíme s tím, co řekl zpravodaj. Domnívám se totiž, že žadatelé o osvědčení a schválení se musí obrátit buď na Evropskou agenturu, anebo na národní místo, jestliže, jestliže, jestliže jejich lokomotivy mají být určeny pouze pro provoz na národní síti. Ale to musí být tedy jediný, jediný případ, kdy se může žadatel sám rozhodnout, zda se obrátí na národní orgán či na ERA. Domnívám se, že nařízení by mělo upřesnit některé věci, a to především trestně právní odpovědnost Evropské agentury a jejího personálu. Tady existuje článek 64 a ten podle mého názoru je určitou překážkou pro dodržování trestně právních procedur v případě železničních neštěstí. A potom otázka třetích zemí. Nejlepší definice pro jazykový systém je to, co je v nařízení. Já se dom... v tomto souhlasím se spravodajem, ale je mi líto, že spravodaj ve své zprávě nezohlednil nutnost stanovit přechodové období pro Evropskou železniční agenturu, která má přebírat neustále více kompetencí. Tato lhůta dává možnost agentuře nazbírat více zkušeností a přirozeně je potřebí také provést určitá upřesnění, jak to řekl pan kolega, aby bylo řečeno, jaký, jaké přechodové období nebo jaký přechod se očekává. A to také provedeme ve formě pozměňovacích návrhů. V současné době má agentura normativní kompetence a rozumí se samo sebou, že v budoucnosti bude muset také rozhodovat v těch otázkách, kdy se jedná o bezpečnost železnic a tudíž musí být také uschopněna k tomu, aby se této své nové odpovědnosti mohla zhostit. Dejme tomu takový přechodový mechanismus, by se mohl inspirovat procedurami, které platí pro Evropskou leteckou agenturu. I tady se připojuji panu eh, kolegovi stínovému zpravodaji Dominiku Riké, protože my potřebujeme vyjasnění kompetencí agentury a dále potřebujeme finanční a lidské zdroje, které agentura bude potřebovat. Děkuji. Pan Benjen, čtyři minuty, prosím. Děkuji. Já si myslím, že je důležité, abychom tady zachovali určitý impuls pro vytvoření jednotného železničního trhu. Pokud umožníme, aby železniční podniky zůstaly jaksi ve svých komfortních zónách v rámci vnitrostátních eh, orgánů, tak asi jenom pár si opatří evropská osvědčení a využijí opravdu celého trku, trhu. A proto si myslím, je důležité, aby ERA, Evropská železniční agentura, opravdu byla příslušným orgánem pro eh, vydávání bezpečnostních osvědčení. Ale já souhlasím jinak s tím, Ehm, že Robert má co, pravdu v tom, co říká o stanovení cen a také pohodlí a toho, že mnoho věcí zůstává v rámci členských států. Pokud je o voze, vozový park, tady si myslím, že je vůbec úplně důležité, abychom měli evropské a nikoli vnitrostátní osvědčení, protože nám jde o to, abychom měli jednotný trh právě s vagóny. Vagóny i ojete, to mají potom skutečnou hodnotu. Uh, a teď ještě se dostávám k tomu, o čem hovořil eh, Robert. Určitě nechceme vytvořit takový rámec, který by jednoduše rozšířil národní monopoly na evropskou úroveň. Musíme tedy provést určitou volbu a určitými způsoby se dostat k evropskému osvědčení. A také je důležité, abychom měli rozdílné stanovení cen a to podle oblasti použití. Nechceme, aby e, RA přišla s cenou, která třeba vyhovuje Deutsche Bahn nebo SNCF, ale e, která by tím pádem vyřadila menší podniky, které Eh, které prostě by nemohly potom takhle, by tam by nemohly pokračovat provozu, které by byly jenom odsouzeny na malé nějaké přípojky. Máme tady systémy, eh, některé jako jsou třeba v palckých státech, máme některé malé železniční podniky, čili nemůžeme mít jenom jednoduše, jedno, jednotné osvědčení s jednotnou cenou. Jazyky také mohou být eh, problémem, zejména pro ty drobné, hodně drobné provozovatele. Možná bychom se mohli podívat na to, jaký by měl být vztah mezi národními bezpečnostními agenturami a mezi Evropskou železniční agenturou. Ta by mohla zadávat například určité práce spojené s vydáváním osvědčení, nebo dokonce mohli jednat jako její agenti. Ale pořád by tady bylo jedno, čili pořád by tady bylo místo, kam by se mohli obracet místní provozovatelé, kde by si mohli opatřit i evropské osvědčení. Ale určitě to osvědčení by mělo mít evropskou dimenzi, aby ty podniky si mohly posléze uvědomit, že jsou příležitosti i pro ně, aby fungovaly, aby provozovaly činnost i v jiných evropských státech. Musíme se s tím tedy e, zabývat a nemůžeme jenom říct si tohle přenecháme Evropské železniční agentuře, protože opravdu je tady e, obava z toho, že zejména u izolovaných tratí u drobných provozovatelů by to mohlo být předražené, pro ně moc drahé. A tak eh, pokud by nějaký provozovatel měl pocit, že někde je nějaké pravidlo, které je diskriminační proti němu, tak aby se na tu agenturu mohl obrátit. To je také důležité. A já se velmi těším, že budu spolupracovat s Robertem a ostatními zpravodaji, abychom to vyřešili, protože určitě o to nám všem jde. Pan Kramer, čtyři minuty. Ještě jednou, ERA je centrální orgán, ale kooperuje jako s národními orgány a 95% případů se rozhoduje na národní úrovni. To znamená, rozhodující je, jakým způsobem bude ta struktura konstruována. Máme u letců, u letecké přepravy a její agentury vzor. Jakmile máme někde, že pokud to bude tak, že Protože pokud bude ta možnost rozhodnout se pouze pro národního, tak každý řekne, ne, já je chci provozovat pouze u sebe doma a tím pádem se nedostaneme dál. Z tohoto důvodu je velice důležité vyjasnit si kompetence. A nyní ještě jednou, Roberci, to je ten jediný moc, kde se rozcházíme. Pokud se podívám na situace v baltských zemích, vy kooperujete s Ruskem, co se týče lokomotiv. To samé dělá Finsko, Estonsko a, a Litva. A možná Polsko taky. Je to podobné jako v letecké dopravě, kde Spojené státy neakceptují, že existuje evropský prostor a proto mají bilaterální smlouvy a tím pádem mají enormní výhody, protože Spojené státy létají do Berlína, potom dále do Paříže, potom dále do Madridu a tak dále. Ale obráceně my to nemůžeme, protože my smíme lítat pouze do Spojených států, ale už ne potom dál, abychom tam byli na tom lokálním trhu. A já se domnívám, že tady Leto, Lotyšsko je země, která je silnější ve svazu Evropské unie, co se týče smluv s Ruskem. A já se domnívám, že pokud je vyjednává pouze malé Lotyšsko s Ruskem, tak nemá tak velké šance, jako kdyby to byla celá Evropa. A proto je důležité, kdybych, abychom měli cíl, a ne balcké, po balcké státy fungovaly tak, že aby ruské lokomotivy, které sem jezdí, tak aby byly certifikovány i pro Evropu. Jistě nemůžou být, nemohou ty široko rozchodné jezdit po celé Evropě, nemohou do Berlína, ale po těch pobaltských zemích tam mohou. A to je to, o co jde. To znamená, nejde o rozdíly, Eh, tedy nejde o to, aby Rusové rozhodli, že tahle lokativa smí jezdit v Finsku, ale někde jinde a tak dále. A to, si, to jsou právě ty věci, kde se musíme, kde se musíme vzkopit a říct, ne, my jsme Evropy a certifikace je evropská. Ano, samozřejmě existují v různé rozdíly, například, co jsem hovořil o silnici, a stejně tak máme v Německu úzkokolejky a podobně, v Harcu a podobně a to vůbec eh, nechci se zabývat otázkou Heritage Railways, Brian, že jo? Ale samozřejmě to je nějaké specific, to je specifická věc, ale ten princip je evropský. Dobře, je to vzrušující práce, celkově, všichni táhneme za jeden pro vás a proto bych chtěl ještě jednou poděkovat zpravodaji a cínovým zpravodajům za diskusi a v tomto případě také komise, protože v tuto chvíli táhneme i z komisí za jeden pro vás. Děkuji. Děkuji a než dám slovo panu Kohlíčkovi, tak bych chtěl uvítat skupinu návštěvníků, které jsem poslala paní Griesbeck a jsou z asociace Doufám, z, pardon, každopádně z mozelské oblasti. Velice vás vítáme tady na zasedání výboru pro dopravu a cestovní ruch. Doufám, že vás to bude zajímat. Pan Kohlíček, čtyři minuty. Omlouvám, ale znovu bych se vrátil k technickým věcem, který zřejmě můj kolega podceňuje trošku. Protože jestliže mám nějaký systém práce infrastruktury, a máme několik systémů práce infrastruktury napříč Evropskou unii, tak prostě musím na to mít jiná pravidla pro zkoušení. Jestli mám několik systémů elektrické trakce, tak každý ten systém elektrické trakce vyžaduje trošičku něco jiného. A můj kolega Žile správně eh, poukázal na to, že jestliže mám nějakou, nějaký systém kontroly, jestli souprava je celá nebo není, a použiju na to jiný zkušební postup, tak prostě se mimo. Čili já musím mít specifické zkušební postupy pro určité druhy toho, čemu říkáme rolling stock, tedy souprav, a pro určité druhy infrastruktury. To je prostě marné, to je technicky tak. To není politické rozhodnutí. A jestliže budeme místo toho, abychom udělali jednotná pravidla bezpečnostní, jednotná pravidla technická, a chtěli od národních agentur, aby je dodržovali a ERA, aby to kontrolovala, místo toho, jestli budeme dělat výjimky pro tuhle agenturu, pro tamhle tu agenturu, tak se z těch výjimek nedostaneme. Já se omlouvám, po 23 letech v průmyslu nemohu s takovou blbostí souhlasit. Děkuju. Mnohokrát děkuji a dovolte, abych eh, něco řekl, čímž navazuji na to, o čem hovořil Michael eh, ty eh, historické železnice a to všechno, kdo by byl všechno vyjmut z toho čtvrtého balíčku. Musíme si také tady uvědomit problém. Eh, o kterém určitě víme. Tam, kde je hlavní nějaká historická železnic, která tam běží a vím, že FedEx eh, Rail a ERA se snaží tento problém nějak vyřešit a doufejme, že FedEx Rail bude součástí širšího konzultačního orgánu, který používá ERA, takže já bych jenom chtěl dostat určité potvrzení, protože jinak máme takové ty nádherné věcičky, jako jsou parní lokomotivy. A to bylo naposledy, kdy jsme měli ještě interoperabilní železnice, když jsme jezdili na páru. Ale je, ale dál už to nebylo. Takže pan Pakej, pět minut. Uh, thank you, pane předsedo. Je, komise také má velké sympatie pro historické železnice. A nemyslím si, že ta zpráva eh, mění eh, náš názor, že tady je možnost, aby výjimky poskytovaly členské státy. Uh, a to by opravdu pokrylo potřebu velice specifických železničních podniků. Já bych také chtěl poděkovat Robertovi Zílemu za jeho zprávu. Asi hlavně se hovořilo o architektuře interoperability a bezpečnosti, ale Zpráva pana Zíle dobře eh, zdůrazňuje tři nejdůležitější věci, což je odpovědnost, také odpovědnost za škody, to je velice důležité. Eh, bavíme-li se o interoperabilitě a eh, bezpečnosti, to musí být v tom příslušném nařízení o agentuře. Pak také odvolací orgán, to je také velice důležité, aby se ehm, vyřešil vztah mezi ERA a NSA. A pak také je tady ta záležitost rozpočtových obnovitelných zdrojů. O tom už se tady také hovořilo. Takže já moc děkuji o zprávu. Pak je tady řada daleko techničtějších záležitostí, na nichž budeme nadále se zpravodajem pracovat. Dvě obecné poznámky k tomu vztahu mezi ERA a NSA, čímž se vracím k diskusi a poznámkám zpravodaje. Jedna věc je, že v legislativě třeba nastavit tu širokou architekturu a z hlediska komise eh, odpovědnosti Evropské železniční agentury musí být nastaveny a pak tady bude ale ještě manevrovací prostor pro speciální uspořádání mezi NSA a mezi ERA. Jak říkal pan Kramer a ostatní, tato Evropská železniční agentura nebude nahrazovat práci, kterou dělají národní eh, agentury, ta bude mít eh, na starosti bezpečnostní osvědčení, ale s NSA bude spolupracovat a v rámci nařízení spuštění éra, pak agentura bude muset mít i pravomoci, aby eh, se angažovala spolu s NSA nebo s jejich, přímo se skupinami NSA. A tady se pak eh, budou řešit i specifické záležitosti izolovaných sítí nebo regionů, jako jsou baltské státy, kde je různý rozchod, rozdílný eh, rozchod kolejnic. Tam se to může řešit pak mezi agenturou a NSA. Čili než aby se ponechaly izolované sítě, sítě a nemohli těžit z výhod evropského rámce, tak spíše bychom se měli zaměřit na to, jak by ERA mohla s NSA spolupracovat a pomáhat jim řešit i vztahy eh, se sousedy. A to je zajímavé a zajímá to i zpravodaje a jistě bude eh, dobré vidět, jak se to bude dále vyvíjet. Ještě jednou mnohokrát děkuji za zprávu, mnohokrát děkuji pane předsedo za velmi e, široký záběr této diskuse dnes dopoledne. Děkuji, Robert. Já no, bych chtěl poděkovat všem kolegům za komentáře. Chtěl bych reagovat na některé věci. Co se týče těch přechodných období, tak tam jsem tomu nevěnoval tolik pozornosti ve své zprávě, protože si myslím, že se k tomu předloží několik pozměňovacích návrhů a na základě nich snad nalezneme nějaký dobrý kompromis. Co se týče eh, nákladu nebo rozdělení eh, financí a také za to, co, kolik si kdo může účtovat, eh, co by ty poplatky, to zatím ještě není definováno. Chtěla jsem stanovit určitá kritéria, které by, která by nakonec možná nebyla schválena, ale zde se jedná o určitou exkluzivitu služby, Eh, neví, neříkám, že ERA si ponechá všechny eh, finance, třeba budou platit za určité služby vnitrostátním eh, orgánům, ale asi to bude dost složité. A myslím si, že to bude i ještě více to vysvětlit železničním podnikům, které třeba chtějí dnes provozovat své služby pouze v rámci jednoho členského státu, někdy to jsou třeba i osobní vlaky, tak oni budou vlastně muset eh, platit poplatky a nevím, jak to vlastně mm, jim vysvětlíme a jak oni to pak vysvětlí mm, těm cestujícím, že vlastně museli zdražit jízdenky, protože musí platit více za ty certifikáty. Myslím si, že to je dost těžké to takto jaksi politicky vysvětlit. Mm, takže bych nechala tu agenturu ERA co místo pro všechno, co mohou dělat jednodušeji a levněji, než co mohou dělat eh, NSA. No a pak, co se týče třeba těch vztahů s Ruskem, tak si myslím, že by bylo dobré, pokud by ERA mohla eh, jednat eh, s Ruskem, s, ruským, s ruskou společností, s panem Mikulinem, to bych byl velice rád, ale toto bych ponechal otevřené. Uh, pokud třeba zde bude nějaký lotyšský nebo estonský železniční podnik, který je vlastně do, dominantním postavení, kteří chtějí spolupracovat s Ruskem a chtějí vlastně se řídit pouze těmi NSA, tak si myslím, že bychom to tak měli ponechat. Ale pokud uh, oni vlastně se rozhodnou, že bude lepší, aby za ně jednala ERA, že bude mít silnější, lepší postavení pro jednání s Ruskem, tak uh, by měli mít tu možnost. A myslím si, že Eh, v rámci eh, era vlastně zatím třeba ještě eh, nebylo možné jednat o certifikaci, která se týkala vlastně mm, třetích zemí. Děkuji. Ještě mám poslední komentář. Po zprávě paní Bilbao zde zazněla velice důležitá otázka, která se týkala také technických věcí. Ehm, já mám stejný názor. Pokud zde budou určité mezery, které zjistíme až poté, co ta legislativa vstoupí v platnost, co nabude účinnosti, tak eh, mělo by zde dojít k liberalizaci celého toho odvětví. A myslím si, že bychom měli mm, přemýšlet i o těch technických záležitostech a poté se tedy věnovat i těm dalším záležitostem. Děkuji, děkuji, Roberci. Mám ještě jeden komentář. Co se týče těch technických aspektů, tak vím, že všichni eh, spolu spolupracujete i se stínovými zpravodaji. To je velice důležité, protože určitě nechceme abyste byla uh, zpráva, která říká vlastně něco úplně jiného, než co říká ta druhá zpráva z této skupiny. Takže je velice důležité, aby zpravodajové a, spolu, a stínoví zpravodajové úzce spolupracovali, aby Evropský parlament vyslal jakýsi konsistentní signál. Já vím, že to takto děláte, jenom jsem to chtěla ještě jednou zdůraznit. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 16. září v 18 hodin Hlasovat ve výboru se bude 26. listopadu a hlasovat na plenárním zasedání se bude v lednu 2014. Takže ještě jednou um, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 16. září v 18.00. Chtěla bych vás ještě poté upozornit, že odpoledne nás čeká ve tři hodiny výměna názoru s litevským ministrem dopravy a spojů. Chtěl bych začít opravdu přesně čas, abychom pak také měli dostatek času i na další věci. Takže tímto končím dopolední část a prosím vás všechny ve tři hodiny odpoledne zpět.